Ja, sehr geehrte liebe Mitglieder. Vážení a milí členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, milí hosté, já vás srdečně vítám na dnešním zasedání výboru v Bruselu. Začneme schválením pořadu jednání a pokud souhlasíte, schválíme ho tak, jak vypadá. Vidím, že nikdo se ne... A paní Češková se hlásí. Se moc omlouvám, že narušuji tento bod, protože to nebývá zvykem, ale nicméně na programu tohoto jednání je i moje zpráva a ta má být dneska diskutována a zítra hlasována. Já, pane předsedo, především vám chci poděkovat za vaši iniciativu myslím, dopis, který jste napsal předsedovi Evropského parlamentu a který žádal o prodloužení lhůt pro schválení dvou zpráv, mojí a ještě paní kolegyně. Eh, chci se jenom ujistit, eh, zda podle odpovědi by opravdu nebylo možné samotné hlasování o mé zprávě odložit na naše červnové zasedání, tak, aby mohli kolegové z tohoto výboru eh, mít možnost podat pozměňovací návrhy. Ja, das wäre möglich. Tak to by bylo možné. Možné to je. Pokud eh, výbor bude souhlasit, tak můžeme skutečně prodloužit tu hutu. Jednou. Děkuji, pane předsedo. Eh, jenom se chci ještě jednou ujistit. Eh, totiž eh, podle současného plánu hlasování by tato zpráva měla být předmětem na plénu v červenci, červenci tohoto roku. Nebude tudíž problém pro předsednictvo parlamentu, když budeme o ní hlasovat toho 17 června, nebo tak nějak, myslím, vychází náš červnový termín zasedání výboru. S tím, že dneska by byla diskutována, potom by byla nějaká lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů, protože tak si myslím, že by to bylo samozřejmě eh, vůči kolegům z tohoto výboru fair. A poté by byla hlasována na, na eh, toho 10. července. Jenom si Chci být ujištěna, zda je to možné podle odpovědi, kterou jsme, nebo vy jste obdržel od předsednictva Evropského parlamentu. Velmi nerada bych byla, aby vzhledem k tomu tématu a vzhledem k té práci, kterou jsme si již s tím tématem dali a k tomu hearingu, který tady v Dubnu proběhl, tak aby tato zpráva spadla pod stůl. To si myslím, že by byla velká škoda. Je to takto možné? Pokud by to tak možné nebylo, tak to nechme na tom programu tak, jak to je. Ale musíme si tím být jistí. Okay. Uh, eh, wir haben das mit eh, No, my jsme Eh, to dali na dnešní eh, program eh, sválně, protože pokud bychom to odložili, tak není jisto, že bychom to tihli odhlasovat v tom červenci na plénu. Takže pokud by to bylo dnes alespoň prodiskutováno, tak to určitě potom bude bude fungovat s tím hlasováním a my ještě jednou tedy eh, musíme prověřit, eh, jestli eh, to hlasování odložené na červen by to neohrožilo. Takže my bychom každopádně chtěli dnes tedy první výměnu názoru. Ano. A pak tedy, pak tedy prověříme. Ano, to je, to je výborné, děkuji vám. Dann können wir so verfahren. Takže eh, můžeme tady hm, postupovat eh, podle plánu a můžeme přejít k dalšímu bodu. Ještě připomenu, že veřejné zasedání je vysíláno na webu. A kromě toho máme tady eh, překlady do jazyku, jak je uvedeno. Hlasování, které se dnes bude e, probíhat, bude tady elektronicky, takže potřebujeme hlasovací karty, to připomínám, e, až tedy se dostaneme hlasování, že budete potřebovat. A také e, ve středu máme společné zasedání s výborem Libe, to bych chtěl ještě připomenout. Tak, nyní bod 3, schválení zápisu ze schůze v ze dne 18. a 19. března 13 a e, dále ze 7. E, května. Nedostal jsem žádné poznámky, komentáře, ptám se, jestli k tomu má někdo něco nyní. Pokud ne, zdá se, že ne, pak ty zápisy jsou schváleny. A tím se dostávám k bodu číslo 5, a to je jmenování člena účetního dvora. A e, za chorvatskou vládu, tedy jejím rozhodnutím zde byl eh, nominován pan Nevin Mates. Já ho eh, dnes srdečně vítám mezi námi. Naší zpravodajkou k tomuto bodu je paní kolegyně Ines Ayala Zender. A v souladu s článkem 108 jednacího řádu se bude konat slyšení a při přípravě na toto zasedání v jeho rámci jsme vám rozeslali dotazník. Každý kandidát má vždy možnost přednést úvodní řeč v délce pěti minut a poté následují otázky členů výboru. A já bych nyní se zeptal paní zpravodajky, jestli je třeba k tomu něco dodat. A e, jinak e, bych dal tedy slovo přímo panu Matesovi. Takže e, paní Lassender souhlasí s tímto úvodem, takže já nyní prosím pana Nevina Matese, aby promluvil na příští pěti minut, prosím. Dámy zástupnici, poslanci Evropského Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych na úvod řekl něco eh, k významnosti tohoto okamžiku. Chorvatsko ve svých dějinách vždy patřilo k evropské rodině národů a proto od té doby, co jsme získali suverenitu, jsme usilovali o vstup do evropských společenství, protože to je oblast, kde země spolupracují. Proces přistoupení nebyl jednoduchý. Chorvatsko pracovalo na tom, aby splnilo veškeré požadavky pro vstup, k čemuž došlo. A naše úsilí bylo korunováno úspěchem. Jsem velice rád, že mohl být jedním z prvních Chorvatů, který je navržen na významný post v Evropské unii a jsem také prvním, kdo vystupuje před výborem Evropského parlamentu. Já jsem zahájil svou kariéru v Záhřebu jako ekonom v době, kdy v Jugoslávii byla vysoká inflace a věnoval jsem se fiskálním záležitostem a jejich interakci s měnovou politikou. Později jsem přešel do Mezinárodního měnového fondu a jak kdo si hezky poznamenal, ta anglická zkrátka eh, Mezinárodního měnového fondu IMF eh, v podstatě může znamenat, jde hlavně o daňové věci. Ale to jenom tak eh, na okraji, jinak jsem zodpovídal v této pozici za fiskální politiku celé řady zemí. Odpovídal jsem za dohled nad prostředky, které fond v těchto zemích vynaložil. To znamená, že kontrola fiskálních politik a programů, jejich udržitelnost a účinnost, to bylo vždy nedílnou součástí mé práce. Pracovala jsem na tom v MMF a do značné míry tato práce eh, je velice podobná auditům, které pořádá Evropský účetní dvůr. Doufám tedy, že svými schopnostmi a odbornostmi bych dokázal přispět eh, k činnosti Evropského účetního dvora. Pokud jde o účetní audit, tak bych chtěl dodat, eh, že jsem se zabýval především záležitostmi účetnictví na vládní úrovni a tady je důležitá jedna věc a to definování samotného státního sektoru. Eh, to znamená nastavení eh, té hranice mezi soukromými firmami, kvazi státními firmami a čistě státním sektorem. To samozřejmě má rozsáhlé dopady například na vykazování statistických údajů o stavu hospodářství země, anebo podobně, jak prokazuje současná krize, takovéto korporace Eh, často je potřeba započítat do státního sektoru, protože když se země ocitne v krizi, tak se to projevuje na eh, stavu hospodářství, zadluženosti a tak podobně. Státy nevybírají pouze eh, daně a nevydávají výdaje, ale podílejí se na řadě jiných finančních operací. Pokud jde o stránku pasiv, tak vydávají mají celou řadu svých závazků, půjčky a podobně, jimiž se hradí politiky státu a tyto činnosti jsou často podklasifikované, to znamená, že se nepodílejí správným způsobem na rozvaze nebo jsou úplně z rozpočtu vynechávány. Samozřejmě, že můžeme najít argumenty pro takovou praxi. Na druhé straně je třeba dosáhnout plné transparentnosti všech těchto operací, protože přímo či nepřímo mají dopad na státní zadluženost. Finanční audit státních uh, Eh, úřadů a státního sektoru musí eh, proběhnout zcela v souladu s pravidly a musí řešit také otázku fiskálního rizika, které sebou nesou eh, různé státní činnosti, ale ty nejsou běžně rozpočtovány. Jedná se o problém řady evropských zemí, ale také problém na evropské úrovni. Vzhledem k tomu, že Evropská unie je institucionálně stále komplikovanější, vzniká stále propojenější bankovnictví, tak i toto riziko bude stále hmatatelnější. A může to mít dopad na fiskální situaci celé Unie. Já jsem získal schopnosti v této oblasti a myslím, že by to mohlo pomoci účetnímu dvoru při auditních činnostech v této oblasti. Také mě zajímá otázka státní zadluženosti v rozvinutých ekonomikách, protože ze zatím nevysvětlitelných důvodů se tendence eh, veřejné zadluženosti v posledních desetiletích značně změnila. V minulosti se mm, zvyšovala zadluženost v krizích, recesích, při válce, ale to neplatí pro poslední desetiletí. Vidíme, že se zužuje fiskální prostor v okamžiku, kdy na zemi udrží, udeří globální krize. Země se snaží obnovovat růst, zároveň se snaží eh, udržet eh, dobrou eh, fiskální situaci, ale já se domnívám, že v Evropské eh, unii teď už existuje rámec mechanismů, které mají eh, za cíl zlepšit fiskální disciplínu a dosáhnout eh, fiskální unie. Evropský účetní dvůr v tom samozřejmě sehrává zásadní roli v podobě auditu Evropský účetní dvůr zpracoval velice eh, zajímavou zprávu o zlepšení statistických výkazů, hlavně v oblasti veřejných financí a eh, Vím, že Evropský účetní dvůr bude sehrávat významnou eh, roli v této věci a já cítím, že bych zde mohl pomoci. Pokud jde o audity dodržování legislativy, tady Eh, mohu eh, nabídnout spíše pohled nestraníka než rozsáhlé zkušenosti, ale uvědomuji si, že sdílené řízení evropských prostředků je také problematická, komplikovaná věc, eh, která se žádá velice podrobnou vnější i vnitřní kontrolu a také velkou disciplínu na straně členských států. S tím souvisí eh, používání poměrně komplikovaných pravidel pro eh, využívání evropských fondů. Pokud chceme zajistit, aby celý systém dobře a hladce fungoval, tak eh, je potřeba, aby plnili své funkce všichni aktéři. Já se ovšem domnívám, že například bychom se měli v této souvislosti více zamyslet nad lepší koordinací pobídek přerozdělování, rozdělování využívání evropských fondů. Vím, že je to tak trochu obecné tvrzení, ale mm, pokud bych byl zvolen, měl bych jistě příležitost dát tomu konkrétní podobu. Dále bych chtěl říci, eh, že Eh, jsem si dobře vědom toho, že eh, kontrolní výbor je nedílnou součástí Evropského kontrolního systému, tedy myslím váš výbor pro rozpočtovou kontrolu, proto mohu přislíbit, že budu s vaším výborem vždy úzce spolupracovat, pokud budu zvolen. Děkuji, pane předsedo, ještě jednou za pozvání na toto slyšení a jsem vám nyní plně k dispozici pro vaše dotazy. Pan předseda, děkuji, pane Matesi za vaše úvodní vystoupení a teď už předávám slovo našim poslancům. Nejprve paní zpravodajka, paní Ayala Sanders, prosím. Yes. Děkuji, pane předsedo. Vítám tady pana Matese na dnešním slyšení. Já jsem si velice pečlivě přečetla veškeré dotazy eh, a veškeré odpovědi na naše eh, dotazy mě zaujalo to, co jste říkal o situaci v Řecku, o tom poučení eh, z chyb, eh, že jako Evropská unie často máme bohužel chabou paměť eh, a stává se, že máme tendenci opakovat chyby a to vlastně platí pro evropský kontinent jako takový. A myslím si, že vy se svými zkušenostmi z jste jistě velice dobře schopen se z chyb poučit. Pokud jde o váš životopis, vidíme v něm, že nemáte tak eh, velké zkušenosti, pokud jde o audit dodržování pravidel či eh, legislativy. Máte zase ale velké zkušenosti z bankovnictví a teď už se dostávám ke své otázce. Týká se to vztahů k novým nástrojům bankovního řízení a fiskálního řízení, které teď eh, se připravují v Evropské unii. A jde o snahu vytvořit nové nástroje pro kontrolu a to se bude úzce dotýkat účetního dvora. Tak se chci zeptat, jak vnímáte své zkušenosti právě ve vztahu mm, s tím, jak by Evropský účetní dvůr mohl efektivněji kontrolovat uh, tyto nové nástroje, záruk, půjček, eh, všeho toho nového, co se teď eh, připravuje, zpracovává vlastně celé té nové eh, struktury, která se v Evropské unii vytváří a která podle mého názoru je potřebná. No nicméně my teď potřebujeme, aby také Evropský účetní dvůr naplnil veškeré funkce, které se od něj ve vztahu k těmto těmto novým nástrojům očekávají, proto i my v Evropském parlamentu eh, samozřejmě chceme maximálně naši kontrolní funkci uplatňovat. Eh, druhá věc, vy jste uvedl, že máte rozsáhlé zkušenosti různého druhu, pokud jde o programy Evropského měnové, pardon, Mezinárodního měnového fondu, fondu my teď eh, diskutujeme v Evropské unii o dalším budování eh, unie, o tom, jak se shodnout na úsporných eh, programech a zároveň přitom nezapomínat na to, že je potřeba nastavit určitou rovnováhu mezi úspornými opatřeními na jedné straně a investicemi do rozvoje a růstu na straně druhé. Takže v souvislosti s tím bych se vás chtěla zeptat, jak vidíte své zkušenosti v této souvislosti. Zda si myslíte, že byste mohl nabídnout i v této oblasti své zkušenosti. A pak poslední věc. Na základě vašeho životopisu bych se vás chtěla zeptat, že jste byl eh, v Záhřebu předsedem eh, kontrolního monitorovacího eh, výboru, tak se chci zeptat, jakou přesně funkci jste v této instituci vykonával. A poslední věc, poslední otázka, tu vlastně opakujeme vždy u všech kandidátů na místo účetního dvora a to zda jste připraven vzdát se své nominace v případě, že by Evropský parlament vydal záporné stanovisko k vašemu jmenování. Chtěla jsem se vás zeptat, jakým způsobem byste postupoval, pokud by se Evropský parlament vyjádřil negativně. Děkuji. Yeah, thank you very much. Děkuji. Pane si prosím. Tak začnu tou jednoduchou otázkou v institutu, ekonomickém institutu v Záhřebu jsem pracoval mm, do roku 92. Nakonec jsem eh, byl v představenstvu, ale to už je dnes eh, minulostí. Už nepůsobím tedy ve správní radě a to už poměrně dlouhou dobu. Pokud jde o tu vaši otázku týkající se e, na jedné straně úsporných opatření, na druhé straně té snahy podpořit znovu růst v Evropské unii, posílit konkurenceschopnost a tak dále, to je samozřejmě těžká otázka. Do určité míry se můžeme pokusit poučit se z úspěchu jedné země, která není v eurozóně, ale která má fixní, a um, fixní směrný kurz eurem, a to je Lotyšsko. Jedná se o zemi, která mm, uspěla, pokud jde o snahu vymanit se z obtížné situace, a to díky kombinaci velice tvrdých reform, ale zároveň nesmíme zapomínat na to, že tato země také získávala po určitou dobu peníze z evropských prostředků a čisté převody do Lotyšska byly skutečně docela zásadní v tom eh, prvním období eh, členství a obě tyto věci eh, ve své spojitosti, to znamená částečně ty reformy a částečně evropské fondy, byly asi sehrály svoji roli. Ty reformy byly velice tvrdé, alespoň v porovnání s tím, k čemu došlo v jiných zemích a k tomu všemu ovšem tady byly ty významné evropské prostředky, prostředky pomoci. Takže myslím, že z tohoto příkladu bychom mohli čerpat určitou zkušenost. Samozřejmě bych mohl jmenovat příklad i další země, která se neocitla v krizi, ale prošla si tím eh, globálním eh, otřesem, jako je například Polsko, a i tato země si vede poměrně dobře. Takže myslím si, že by se vždy asi jednalo o kombinaci tvrdých reform a pomoci ze strany mm, systému. Druhá vaše otázka se týkala těch nových institucí, eh, které Evropská unie vytváří především pak v eurozóně. A tady je jeden z problémů to, že jedna z těch institucí má formu mezivládní dohody a to z institucionálního hlediska skládá tu dohodu eh, do trochu jiné situace a i role účetního dvora je potom trochu odlišná. Ovšem jsou tu i jiné postupy, které se týkají spíš fiskálního monitorování a dohledu. A to je přesně to, Eh, co už by mohl Evropský účetní dvůr auditovat. Vzpomínám si například jedné velice důležité nebo zajímavé studie eh, či zprávy účetního dvora, která se týká zlepšení statistických výkazů. My tady dnes máme evropský eh, semestr, ten šesti balíček a tak dále, všechno toto, co už začalo fungovat a k tomu může pochopitelně účetní dvůr svými auditními postupy přispět tím, že bude kontrolovat důsledné naplňování ze strany jednotlivých států. To je asi vše, co bych tomu mohl říct v tuto chvíli. A vy jste se ještě ptala eh, na tu poslední eh, vaši otázku, Pravidla jsou určitým způsobem nastavená a já nejsem člověk, který by mohl ta pravidla měnit, ale pokud nedostanu vaši podporu, tak eh, určitě mohu říci, že pravděpodobně svou kandidaturu stáhnu a nemohu říct si úplně stoprocentně, že bych ji stáhl za všech okolností, protože by to asi nebylo podle eh, pravidel. Samozřejmě budu věnovat velkou pozornost v případu, že byste mi dali záporný eh, výrok a hodnocení, ale asi bych v takovém případě svou kandidaturu eh, stáhl. Jean-Pierre Audi. Děkuji, pane předsedo. I já bych vás chtěl srdečně přivítat, vážený pane, a chtěl bych navázat na to, co říkala má kolegyně a zeptat se, zda byste svou kandidaturu stáhl, když by parlament eh, odmítl tuto kandidaturu. Je mi líto, že jste odpověděl tak, jak jste odpověděl. Eh, naopak od vaší odpovědi k, eh, v dotazníku, kde jste hovořil o o svých cílech, to by bylo lepší. To hlasování každopádně proběhne a z pravidla je tomu tak, že kandidát proti, eh, stáhnou svou kandidaturu a vy odpovídáte poněkud méně jasně. Já bych měl však i jiné otázky. Máte skutečně eh, výjimečný eh, profesní životopis. Jsme velmi rádi, že vaše kandidatura předložená Chorvatskem je tak kvalitní Eh, zcela jistě budete moci dobře eh, hodnotit eh, veřejnou politiku EU, ale to je právě takový slabý bod, který se je zahrnut do našich postupů. Eh, mohl byste nám prosím krátce říci, a vy jste se o tom již zmínil, eh, jakým způsobem chcete přispět ke kontrole hodnocení, eh, která předkládá Evropská komise a na základě kterých eh, my v parlamentu můžeme kontrolovat exekutivu, tedy komisi. Čili jde o eh, celou tu oblast hodnocení evropských politik. Eh, poslední otázka se týká auditních pravidel a norem. Vy v auditu nemáte tolik zkušeností, jak jsem si přečetl v životopise a proto bych se chtěl zeptat, když se budete účastnit jako člen účetního dvora vytváření eh, DAS o věrohodnosti a legálnosti a dodržování pravidel Eh, v rozpočtu, budete muset tedy postupovat na základě auditu a v tom auditu se používají mezinárodní účetní normy. Znáte tyto mezinárodně platné normy? a e, chcete se dále vzdělávat v této oblasti, pokud je neznáte ještě dostatečně. Mezinárodní účetní e, normy, e, které se používají, jsou velmi různorodé. Děkuji. Oh, Merci, Děkuji, prosím, máte slovo. Not, I, I said that the area in which já jsem řekl, že eh, já jsem odborníkem na audit eh, tedy o shodě. Já jsem eh, začal vlastně kdysi na účetním dvoře a tam jsem zjistil, že mnohde jsou eh, skutečně eh, významné chyby v plnění eh, evropského rozpočtu. Já myslím, že ta analýza, ano, že se s ní mohu shodnout. A možná, že některé z těch problémů v této oblasti se neřeší příliš snadno a já také žádné řešení neznám. A pokud se týče eh, toho auditu, tak eh, já myslím, že eh, tady jde také o to, jestli takovýto program opravdu má smysl a jestli ty zdroje, které se na to utratí, stojí za to, tak to vynaložit. Já bych to řekl ještě tak. Já si myslím, že moje osobní jaksi, kompetence, schopnosti eh, eh, jaksi, přispět eh, právě k této části, tak může trošku kompenzovat ten compliance audit, kde možná toho s tím nejsem až tak úplně silný v kramflecích ale já prostě já jsem zvyklý zvládat problémy, které eh, přede mnou vystávají. Ano, děkuji. Jan Mulde, další řečník. Děkuji. Také já vás vítám na našem výboru jakožto první člen nového členského státu Evropské unie. A já mám jednu otázku obecnou a jednu konkrétní. Ta obecná se týká tohoto. K těm nejdůležitějším úkolem Evropského účetního dvora patří vydávat eh, každoroční stanovisko eh, k, hospoda- eh, k evropskému hospodaření, čili tomu říkáme DAS neboli prohlášení o věrohodnosti. Samozřejmě každý se dopouští chyb, takže eh, je zde taková hranice stanovená eh, chybovost dvouprocentní. Eh, my už jsme mm, pomalu dvě desítky let vysoko na touto hranici. Loni jsme měli nějakých 3,7, ale do to bylo ještě mnohem více. Jak se díváte na tento systém? Jak si myslíte, že by se dal zlepšit? A Eh, jak eh, je srovnání s auditním systémem u vás eh, v Chorvatsku, jakou vy máte chybovost a jak se k tomu staví váš účetní dvůr. A druhá věc. Mě poněkud neuspokojila vaše otázka, vaše odpověď na otázku, že eh, když tento výbor se eh, vysloví negativně, tak vy jste řekl, že prostě musíte eh, toto reflektovat a jít hrát podle pravidel. A všem, jak, to, jak se vyrovnáte s tím, když výborem, výbor pro vás, ve vás nebude mít důvěru? Tak já začnu od konce. já eh, myslím, že eh, to je mm, zase úplně eh, je, je to tedy docela nepravděpodobné, že by něco takové nastalo, ale je velká pravděpodobnost, že kdyby to, nega, kdyby to stanovisko bylo negativní, tak bych asi tu kandidaturu stáhl. Já myslím, že já, já to prostě vaše negativní stanovisko bych bral velice vážně a mm, pravděpodobně bych eh, stál kandidaturu. Tak eh, pokud se týče té chybovosti, Eh, já jsem poněkud eh, překvapen nejenom tou chybovostí, ale také četností jejich opakování. Je eh, zjevné, že ta problematika je širší. Jestliže dochází k opakování stejných chyb, tak zřejmě nedošlo k řádnému naplňování nebo ke správnému vymyšlení korekčních postupů. Současný systém vytváří pobídky k tomu, aby jednotlivé země prostě maximalizovaly využití těch zdrojů, které jsou k dispozici. To ovlivňuje také pohled eh, všech dohledových a dozorových orgánů, které hlídají postupy. A eh, po eh, takové možná trošku hysterii s tím, že chybovost je příliš vysoká, tak možná, že by to chtělo změnit přístup. Já samozřejmě tady nemám připravený návrh. Eh, já, já kdybych eh, řekněme vyučoval na univerzitě, tak eh, možná bych řekl, já nevím, v některých případech, v některých případech by snad to sdílené řízení by bylo možné nahradit něčím centralizovanějším, ačkoliv politicky by to asi bylo horší. Asi by bylo možné vymyslet mechanismus, který by de facto eh, oslabil tu snahu využít maximálně 100% eh, prostředků. Já jsem eh, absolvoval debatu o tady tom prohlášení o Eh, využívání evropských zdrojů. Trošku mě zajímalo, proč to declaration, eh, deklarace, protože to prohlášení, proč to není třeba zpráva. Protože hm, taková zpráva by hm, musela říct nejenom, že kolik zdrojů a kam se hm, využilo, ale také by bylo třeba zdůvodnit to, že využití těch zdrojů bylo skutečně správné a účelné. Já, když eh, jsem četl ty návrhy eh, na tedy eh, národní prohlášení, no tak některé země k tomu přistupují vysloveně formálně, některé tedy méně formálně, některé více dohloubky, některé méně. No, je to, je, to určitý, je to určitý nástroj, jak to zlepšit, ale prostě asi tolik k tomu v tuto chvíli. Ano, děkuji vám, pane Matesi. Tím jsme vyčerpali, ne, nevyčerpali, ještě, ještě je tady jedna otázečka. Pan Ody? Děkuji, pane předsedo. Nemám otázku, pouze určité upřesnění, aby to bylo jasnější, když eh, hovořili mé dvě kolegyně či kolegové o rozhodnutí eh, kandidáta po eh, negativním rozhodnutí. Nejedná se tedy o náš výbor, nýbrž o rozhodnutí celého parlamentu. Vy jste řekl několikrát, že výbor, kdyby se tak rozhodl, nejde tedy o výbor, nýbrž jde o rozhodnutí celého parlamentu. Ano, to je velmi důležité doplnění. Výbor pouze dává doporučení plénu. Má ještě prosím někdo otázku, abychom je eh, tedy dali dohromady, pane Syndigard, paní Kessler. Já tedy dám tyto dvě eh, otázky ještě eh, do pléna, prosím. Ja, tak. O, mange tak, for, fordi at... Ano, děkuji. Děkuji moc krát za to, že jste přišel mezi nás do našeho výboru. Já bych měl jednu otázku, která souvisí s tím, že nedávno bylo zveřejněno eh, mezinárodní šetření, které ukazuje, že Chorvatsko je jednou z zemí, která je nejchudší. Jak si prosím vysvětlujete tuto skutečnost? Můžete nám k tomu něco říci? A nakolik ovlivňuje právě velká korupce ve vaší zemi, také vztah k Evropské unii. Prosím, abyste se k tomu vyjádřil. Já bych rád slyšel váš obecný eh, eh, návrh a řešení eh, problému korupce. Paní Gresle, děkuji. Já mohu okamžitě navázat a sice se chci prostě zeptat, eh, jaký problém vidíte v Chorvatsku s implementací prostředků. Víme, že členové účetního dvora mají být nezávislí na svých národních vládách ale víme, že jsou zároveň také důležitým partnerem pro své národní eh, vlády. A proto se chci zeptat, eh, jak se vy díváte na tento problém, který byl právě eh, zmíněn. Je to problém, který má vliv také na chorvatskou situaci. Hned, když se kritizuje nějaká členská země, pak hm, máme určité pokusy krýt takovýto postup v členských státech a proto se chci zeptat, nakolik můžete a budete vystupovat nezávisle. Děkuji, již se nehlásí nikdo další do debaty, takže prosím, abyste se vyjádřil k těmto třem otázkám. Gentlemen. Okay. Uh, ich habe den Kollegen ještě jsem eh, přehlédl kolegu Irnhausera, takže prosím. Já jsem se hlásil, eh, ale mm, chci se zeptat, vy jste proti národním prohlášením a tedy proti závazným národním prohlášením. Můžete to prosím upřesnit? Eh, vy máte na mysli Management Declaration, takže prosím, pane Mates. Je zde celá řada otázek, na které byste měl odpovědět, prosím. Okay, Děkuji. Tak nejprve ke korupci a o vztazí s Evropskou unii. My při přípravě na členství jako Chorvatsko jsme velice úzce s Evropskou unii spolupracovali a Eh, vznikl také zvláštní úřad státního zástupce pro stíhání korupce a organizované trestné činnosti a tento úřad stíhal nejenom bývalého premiéra, ale i vicepremiéra, ministra obrany, ministra zemědělství Takže si myslím, že to je v zásadě v souladu s tím, co byste asi očekávali od úřadu státního zastupitelství. Je to přesně to, co by se mělo dělat v takovýchto případech. Takže já bych eh, vám odpověděl tímto způsobem. Pokud jde o tu další otázku, nedokážu si představit, že bych šel v této věci uh, proti Evropskému parlamentu. Pokud se Evropský parlament rozhodne jít proti mně, bude negativní, tak já asi stáhnu svoji kandidaturu. Pokud jde o ta, o ty národní deklarace, národní prohlášení, trochu mě tady e, zmátl ten termín, protože myslím si, že spíše pochopitelnější termín by bylo, e, byla zpráva ze strany národních úřadů, které by informovaly o využívání evropských prostředků. Takže já plně tento mechanismus podporuji. Myslím si, že je e, velice důležitý a nesmí mít pouze formální podobu, protože tady skutečně um, jsou jisté rozpory mezi tím, jak si počínají jednotlivé členské státy. Takže mě tady ten problém, problém chybovosti, o kterém jste hovořili, a i širší problematika toho, jakým eh, a nakolik účinným způsobem se evropské prostředky využívají. Ale pokud jde o komplexnější národní zprávy, tak ty si myslím, že by v tomto případě mohly pomoci a mohly by vést k efektivnějšímu využívání evropskou, evropských prostředků. Eh, nevím, jestli jsem něco nevynechal tak eh, zdá se, že poslanci se už na nic dalšího neptají. V tom případě vám, pane Matesi, poděkuji a úplně na závěr předám slovo naší zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pouze poděkovat panu Matesovi za to, že eh, tady vysvětlil Eh, také svůj postoj pro případ, že by Evropský parlament na základě hlasování při plenárním zasedání eh, nerozhodnul o tom, že podpoří jeho, jeho kandidaturu. Zároveň bych chtěla pana Matese také povzbudit protože eh, je potřeba to vidět tak, že my samozřejmě máme svůj zájem na tom, aby velice dobře fungovala kontrola nových evropských nástrojů, které se zavádějí, ať už mají různou povahu, včetně té mezivládní. V každém případě je potřeba, aby jsme mohli počítat s tím, že členové účetního dvoru budou dostatečně kreativní, přispějí a pomohou Evropskému parlamentu vykonávat demokratickou kontrolu nad využíváním těchto nových nástrojů. Takže na základě vašich zkušeností nejenom z Mezinárodního měnového fondu, ale i z Evropské eh, eh, unie, ze společných vyjednávání. Eh, věřím, že budete velice dobře připraven na práci v účetním dvoře, budete schopen spolupráce s Evropským parlamentem, s naším výborem v rámci těch činností, které vyžadujeme od účetního dvora, pokud jde o demokratickou kontrolu ekonomického a fiskálního řízení, což jsou ty nové nástroje, které nyní Evropská unie v toto těžké období eh, připravuje. Děkuji. Oh, thank you very much. Děkuji, pan Mates. Tak eh, samozřejmě, že Eh, eh, účetní dvůr eh, samozřejmě pouze dává stanoviska, o ničem nerozhoduje, ale samozřejmě, aby byl účinný, potřebuje spolupracovat s dalšími institucemi v EU, e zejména s parlamentem a vaším výborem. Ano, určitě tedy ta úzká spolupráce, ano, to má svůj význam a e, také tato spolupráce se vyvíjí a také ty procesy, postupy auditu se vyvíjejí. Takže tady možná e, budou debaty, nebo jsou debaty o tom, e, o tom, o statutu, postavení, roli jednotlivých nástrojů. Takže určitě tady těch důvodů ke spolupráci je mnoho. Ano, děkuji. Děkuji vám za eh, vaše odpovědi. Eh, vy samozřejmě eh, asi víte, že spolupráce s Evropským účetním dvorem je pro nás velice zásadní věc a to také mám dojem, že Olaf se k tomu vyjadřoval. Děkuji vám, pane Matesi. Aha, okay. So now we have to tak, teď si uděláme eh, drobnou pauzu na několik okamžiků a pozveme dalšího kandidáta, tentokrát eh, za Rumunsko, pana Pufana. Pane Pufane, prosím. Ja, liebe Mitglieder des Ausschusses. Vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, postoupíme dále na našem eh, pořadu jednání a bude to slyšení druhého kandidáta eh, a sice mm, rumunské orgány navrhly pana eh, Pufana. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Pane Pufane, Dohoda je taková, že každý kandidát dostane příležitost se nejdříve eh, představit na pět minut. Také jste dostali předem eh, náš dotazník. Po pěti minutách na úvod eh, dám možnost členům výboru klást otázky a budeme postupovat po frakcích od nejsilnějších k nejmenší přičemž jako první dostane slovo paní zpravodajka. Pane Pufane, nyní máte slovo pro vaše úvodní prohlášení, prosím. Monsieur le Président, cher membre... Pane předsedo, dámy a pánové, jsem velmi poctěn tím, že dnes mohu předstoupit před vás. Dialog s vámi eh, je pro mě potěšující. Po tomto slušení, slyšení eh, budu, doufám, mít možnost eh, se vrátit do tohoto výboru, abychom mohli prohloubit eh, výměnu názorů a vést dialog o otázkách, které nás spojují jsou eh, velmi významné pro všechny evropské občany. Nyní, pokud dovolíte, bych eh, krátce chtěl eh, předložit některé aspekty svého profesního života a budu samozřejmě ochoten zodpovědět všechny otázky. Většina mého profesního života se orientovala na účetní dvůr Rumunska. V květnu 94 jsem byl přijat do účetního dvora. Od července 2002 jsem vysokým zástupcem rumunského účetního dvora. Nejenom profesní eh, kvality jsou nezbytné pro takovouto funkci, ale také určité eh, charakterové vlastnosti. Eh, je nutné umět řídit, jak účetní dvůr jako takový, ale také provádět audity jako takové také schopnost rozhodovat eh, o obtížných otázkách je nezbytná. To se ukázalo právě v oblasti rozpočtových eh, potíží. Jako eh, hlavní poradce v oblasti udělování úvěrů jsem byl pověřen eh, sledovat eh, dodržování legálnosti a řádnosti rozpočtových eh, investic a také předkládáním rozpočtových zpráv. Zároveň jsem však také pracoval na přípravě rozpočtu za účetní dvůr a předkládal tyto zprávy v rumunském parlamentu, tedy v obou komorách rumunského parlamentu. Na základě limské smlouvy Eh, musí eh, účetní dvůr Rumunska vypracovávat eh, také rozpočet. Tento předkládá vládě tak, aby byl zahrnut do celostátního rozpočtu, který je schvalován parlamentem. Víme, že aktivity eh, rumunského účetního dvora a také činnost generálního sekretariátu eh, je rozhodující eh, a je schvalován oběma komorami rumunského parlamentu. Tyto komory nikdy nevyslovily negativní posouzení naší činnosti. Dále jsem také koordinoval celý program podpory eh, za účetní dvůr eh, v rámci přípravy evropských eh, auditů a přípravy programu pro audit a také pro vzdělávací aktivity. Zajistil jsem také přípravu a zlepšování organizačních struktur a také metodických postupů. A to tak, aby eh, byl celý systém řízení dále zlepšován. Jako hlavní eh, manager jsem rovněž eh, pracoval na přípravě legálních eh, zásad pro eh, dobré veřejné rozpočty. V roce 2003 jsem pracoval na dalších úkolech Eh, které byly předkládány také k posouzení specifické jurisdikci. Účetní dvůr Rumunska byl reorganizován v následujících letech na základě moderních zásad pro eh, dohled a audit veřejných financí. Vycházeli jsme přitom z zásad finančního auditu a přípravy v této oblasti. Na základě podstatných změn jsme eh, dokázali eh, změnit metodu auditu ex post a vycházeli jsme z předpisů Evropského účetního dvora. Při přípravě Eh, dalších eh, auditů a při přípravě eh, personálu jsme rovněž se orientovali na vzdělá, další vzdělávání Aktivity všech účetních dvorů se týkají a orientují také na konsolidaci veřejných rozpočtů. Proto jsem pracoval na politice dalšího výběru personálu a zajistil jsem příp případnou aplikaci eh, nových eh, předpisů pro eh, využití lidských zdrojů. Během 17 let jsem koordinoval kontrolní činnosti tak jak podléhají mandátu účetního dvora Rumunska. Jako generální tajemník jsem se snažil zapojit všechny členy účetního dvora tak, aby veškeré činnosti probíhaly velmi efektivně. Ze hlediska své funkce jsem využíval veškerých schopností získat celkový přehled eh, tak, aby bylo možné zlepšit konsolidaci činnosti účetního dvora eh, jako orgánu vysoce profesionálního, který pracuje na vysoké úrovni auditu svou eh, dlouholetou eh, eh, kariéru jsem tedy orientoval na činnost účetního dvora, který byl uznán v těchto letech jako jeden z nejlepší a doufám, že tak také mohu prokázat, že jsme postupovali vždy profesionálně, což je zásadní pro veškerou činnost v této oblasti. Nyní se dívám do budoucnosti a doufám, že získám vaše pozitivní doporučení po tomto slyšení. Budu rád vašim partnerem v dialogu. Jsem přesvědčen o tom, že úzká spolupráce s vašimi členy nám eh, umožní lépe pracovat v Evropském účetním dvoře. Jsem eh, k dispozici vašeho výboru a rád eh, budu eh, odpovídat na vaše otázky. Samozřejmě, že účast a konzultace s Evropským parlamentem je pro Evropský účetní dvůr zásadní tak, aby bylo možné skutečně dobře kontrolovat využití rozpočtu. Evropská komise předkládá doporučení která jsou dále eh, prověřována účetním dvorem a parlamentem. A ještě před eh, tím, než uzavřu svůj úvod, bych chtěl vyjádřit své přesvědčení, že společně tedy členové účetního dvora a Evropského parlamentu máme veliký význam. Význam v tom, že se musíme ujistit, že evropské prostředky jsou využívány korektně a transparentně. To je velmi důležité pro evropské instituce a evropské občany. Především v obtížné situaci dnešní krize musíme ještě lépe eh, prověřovat eh, tuto situaci. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost a očekávám nyní s velkým zájmem vaše otázky a komentáře. Děkuji, děkuji vám. A nyní dávám slovo paní eh, Ayala Sender, pokud si to přeje, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla pana Pufana přivítat na výboru pro kontrolu rozpočtu a je to poprvé, kdy máme před sebou někoho, kdo tady eh, původně eh, pracoval skoro 20 let eh, v Národním účetním dvoře, takže nám jistě budete eh, moci přinést rozsáhlé zkušenosti z této národní úrovně. A proto se vás v souvislosti s vašimi zkušenostmi, předchozími zkušenostmi chci zeptat, proč jste se rozhodl v roce 2003 úplně reformovat činnosti účetního dvora, um, modernizovat ho a um, přiblížit ho tradicím a standardům které jsou běžné v Evropě, takže bych vás poprosila, zda byste na tomto trochu mohl elaborovat, eh, popsat, jakým způsobem jste se chopil této práce, na jaké potíže jste narazil, co byste se z té situace, z toho projektu vzal jako zkušenosti do budoucna. A druhá věc, na kterou bych se chtěla zeptat, je, eh, že Zde hovoříte o spolupráci, která by nám mohla pomoci i do budoucna a máte na mysli spolupráci s kontrolními úřady na národní úrovni. A my to vnímáme jako jistou problematickou situaci nejenom z hlediska využívání prostředků z evropského rozpočtu, ale vzhledem tomu, že chceme více motivovat členské státy, aby si sami nastavili efektivní a účinnou kontrolu prostředků z evropských fondů, protože to by nám mohlo pomoci eh, i na úrovni evropské potom provádět eh, tu kontrolu. Takže Víme, že v případě Rumunska došlo ke zlepšení při čerpání evropských fondů, takže bych vás možná poprosila, abyste se i k tomuto vyjádřil, jakým způsobem k tomu došlo, jak jste toho dosáhl, nebo dosáhli a také eh, chci požádat eh, o váš názor ohledně toho, jakým způsobem rumunský účetní dvůr přispěl k řešení případných eh, případů korupce či podvodů, protože samozřejmě určité eh, obavy tady na naší straně eh, existují. A další otázka, ta se týká toho, co, co píšete ve svém životopise. Vy jste výtečným Eh, příkladem člověka, který se celoživotně vzdělává. Vy jste v podstatě nepřestal se svým eh, průběžným vzděláváním. Eh, studoval jste a rozšiřoval jste vzdělání v Římě, v Berlíně a tak podobně. Navíc tady píšete, že v roce 2008 jste začal studovat ekonomii a účetnictví, což je určitě více než, než, než dobře. Eh, vy jste studoval na univerzitě v Galaty a tak se chci zeptat, eh, co vás podnítilo, eh, že jste se v roce 2008 rozhodl trochu rozšířit to své původní vzdělání, které bylo spíše technického směru o toto vzdělání ekonomicko-účetní. Děkuji. Děkuji, paní Alessandra, a prosím přímou odpověď. Da, mulțumesc, doamna Ayala Sender, pentru întrebări. Děkuji, paní Ayala Sender, za vaši otázku. K vašemu prvnímu dotazu. Vy jste se ptala na změny, které proběhly eh, v práci a činnosti rumunského účetního dvora v naší snaze, snaze zesouladit ho s moderními standardy. Jde o to, že činnosti účetního dvora po roce 2003 se změnily. Odešli eh, soudci, finanční soudci, eh, opustili eh, systém, což vedlo, nebo bylo podníceno ústavní změnou a poté odešli i finanční státní zástupci. Takže se takto vlastně přetvořil ten původní systém a poté, co naši kolegové soudci odešli, tak účetní dvůr musel řešit řadu nových problémů, které plynuly z toho, že všechny případy, které se dostávaly k soudu, byly případy, které nyní eh, museli eh, řešit eh, tajemníci, takzvaní legal counselors. A bylo jasné, že je potřeba zapracovat eh, také na stránce, eh, na straně auditu. Pokud tedy státní zástupce řekl, že právní rámec je nastaven špatným způsobem, a že podle něho by případ mohl být úplně zamítnut, anebo že je třeba odeslat ten případ k jinému soudu, tak eh, v takovém případě pomohl názor finančních institucí. Já vím, že ve Francii, ve Španělsku ta finanční jurisdikce je trochu jiná. Když jsem byl ve Španělsku, tak jsem tam navštívil účetní dvůr, hovořili jsme o, to, s tamními e, odborníky, takže vím, že to funguje trochu jinak. A pokud jde o moje celoživotní vzdělávání, tak e, jsem se účastnil řady kurzů, školení, také twinningových projektů, což mi umožnilo e, pobývat v Bonu, Madridu, vyměňoval jsem si zkušenosti s britskými kolegy a rozhodl jsem se, že se vrátím na univerzitu, konkrétně na univerzitu v Galaty a pro mě profesionálně je to podle mého názoru výhoda, je to jakási přidaná hodnota, umožňuje mi to lépe pochopit problematiku auditu a e, způsob, jakým by se audit měl provádět. Děkuji. Další se hlásí kolega Ivan. Prosím. Já jsem navrhla, abychom postupovali dle velikosti politických skupin, takže nejdříve je na řadě pan Ody, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás chtěl přivítat, pane Pufam. Chtěl bych položit tři otázky. První otázka se týká vaší kvalifikace. Ve smlouvě je uvedeno, že členové účetního dvora jsou osoby, které eh, patří do Národního účetního dvora a osoby, které mají eh, specifické kvalifikace. Eh, přičemž eh, právě údaje o této kvalifikaci v oblasti auditu nejsou uvedeny. Eh, pokud vstoupíte do Evropského účetního dvora, pak budete členem celého kolegia a budete vyjadřovat kolektivní stanovisko jako například prohlášení o věrohodnosti účtů a e, legálnosti a řádnosti jednotlivých postupů. Budete muset e, aplikovat e, mezinárodní účetní pravidla pro oblast veřejných financí. Znáte, prosím, Eh, tyto postupy, ale to eh, zcela jistě navazuje na eh, vaše vzdělání v oblasti kontrol. Budete i nadále se vzdělávat v této oblasti? Chtěl bych se však zeptat, jak vypadal onen diplom či ono vzdělání, které máte v oblasti účetnictví. V životopise rovněž uvádíte, že eh, koordinujete 41 eh, regionálních účetních dvorů nebo 42 regionálních účetních dvorů. To znamená, že jste koordinovali auditní činnost, anebo to je koordinace spíš eh, administrativní jako generální tajemník eh, rumunského účetního dvora. Děkuji za tyto otázky. Prosím pana Bufana, aby odpověděl. Děkuji vám, pane Ori, za vaše otázky. Já bych tedy začal eh, svým studiem. Já tady jsem studoval, studoval ekonomii a účetnictví. A bylo to v rámci celoživotního eh, vzdělávání. Eh, samozřejmě, že v tomto rámci lze se eh, učit ještě mnoha léta. Nyní se ptáte, jak to tady prostě s těmi 42 regionálními účetními komorami, eh, tak eh, rumunský účetní dvůr eh, s nimi spolupracuje v jednotlivých regionech. A oni mají prostředky na to, aby kontrolovali veřejné investice a akvizice. A jak se tedy kontroluje, kontroluje tyto prostředky, tak samozřejmě se porovnávají eh, výdaje a příjmy a tam, kde jde o infrastrukturní projekt, eh, silnici, školu nebo něco podobného, tak eh, tam je samozřejmě podvořen, pověřen auditor, který to zkontroluje. A já jsem tedy v této oblasti pracoval od konce 90. let do roku 2003. A Tady předmětem kontroly jsou smlouvy a jejich plnění, eh, studie proveditelnosti a technické detaily, eh, nabídky, ceny a tak dále. To všechno se kontroluje na závěr a na základě porovnání těchto čísel se konstatuje, jestli je všechno vynaloženo správně a poté se tedy udělí absolutorium. Toto dělají ty regionální účetní komory a předávají to účetnímu dvoru. A ten tedy sestaví eh, tyto regionální zprávy. A takto se tedy předkládá potom zpráva o tom, jak se vynakládají prostředky. Vždycky tedy se prováděla ta či ona kontrola a kdykoliv došlo k nějakému problému, kdy nebylo jasné, jak je co vyargumentováno. Prostě v případě jakýchkoliv pochybností eh, se potom na místě konala ještě dodatečná kontrola. No a pak se ta eh, tedy auditní zpráva ještě doplnila. No a výstupem je eh, potom celková auditní zpráva, eh, která, kterou podepisuje generální tajemník a ten tedy plénu účetního dvora představí si bilanční zprávu a stanovisko k plnění, respektive k nákládání s veřejnými prostředky, no a to jde potom dále do parlamentu. Teď tady mám ještě další otázku. Jak tedy si představují svoji práci v případě, že mě jmenujete? A to v souvislosti mm, tady s výkonem s výkonem eh, tady toho eh, úřadu eh, přímo v Lucemburgu. Kolega, který, kterého nahrazuji, pracuje v oblasti dopravy a energetiky a já tedy pokud dostanu jeho portfolio, tak myslím si, že se svými dostatečnými zkušenostmi se budu moci velice dobře angažovat. Ano, děkuji. A ještě pan kolega Ivan. Pane Pofane, já vám srdečně blahopřeji k vaší činnosti a k tomu, že jste eh, se dále tedy vzdělával a že jste se už eh, jaksi ponořil do té problematiky celoživotní vzdělávání, to je důležitý princip, který podporuje Evropská unie. Vy jste byl v, pole, v poslední době napaden, eh, což nebylo zcela správně. Eh, nebylo to, nebylo to jaksi namířeno proti vám osobně. Eh, nevím, jestli se nějakým způsobem k tomu bude moci vyjádřit paní Makovej. Eh, já bych se chtěl nyní zastavit u, u vás. Tedy vy jste řekl, že máte zkušenosti zejména na administrativní úrovni, také jste už eh, zodpověděl některé otázky. My jsme tady měli také uchazeče, kteří v oblasti kontroly neměli žádné zkušenosti a přesto tedy dostali uh, dostali pozitivní stanovisko od kolegů z jednotlivých partají. Mě by tedy zajímalo, jestli vy jste konkrétně se účastnil provádění kontrol, a to je tedy důležité alespoň pro mě, a sice, jestliže jste uděloval absolutoria, tak to samozřejmě jde tedy eh, od parlamentu až eh, k vládě, čili eh, pokud jste, pokud jste tedy eh, dával absolutoria, tak jak se k vám stavila strana PDL? Děkuji za tuto otázku. Tak kontroly, tak to už jsem řekl, já myslím, že hm, těch mých 19 let zkušeností na účetním dvoru v Rumunsku že tedy si mohu říci, mohu dovolit říci, že jsem se zúčastnil mnoha činností, včetně kontrol, také jsem vypracovával auditní zprávy, to zde mohu říci zcela jasně. Od roku 94 a poté jako generální tajemník od roku 2002, tak eh, to byly velice vysoce posta, vysoké funkce ve státní správě, kam jsem byl zvolen. A já jsem tedy byl, e, se stal generálním tajemníkem, ne tedy jmenováním vlády, ale e, prošel jsem výběrovým řízením. E, studoval jsem tedy ekonomii a později jsem se specializoval na účetnictví a bylo to na prestižní univerzitě a mám zde dokonce od originál diplomu, mohu vám ho ukázat, budete chtít. Já jsem se účastnil průběžného vzdělávání v Rumunsku a také v zahraničí. A domnívám se, že eh, myslím, že jsem schopen vykonávat práci na Evropském účetním dvoru. A nyní tedy k rozpočtovému absolutoriu. Jakožto generální tajemník jsem se těchto procesů účastnil. běží to tak, že plénu účetního dvora se předkládají zprávy o eh, výdajích a a také se to eh, týká rozpočtu vlastního účetního dvora. Eh, samozřejmě se k tomu podávaly komentáře a připomínky, ale já, já sám jsem v takové situaci nebyl. Ty dokumenty potom předložil eh, prezident účetního dvora a eh, poté to bylo předloženo vládě a já jsem dostal absolutorium o eh, svém, své práci a jakožto generální tajemník jsem v posledních 11 letech také dostával, dostával absolutorium a nikdy jsem nebyl kritizován za způsob eh, vedení úřadu. Ano, děkuji. Není kolega Mulder. Thank you, eh, chair. Děkuji, pane předsedo. Situace v Evropské unii je taková, že jedním z úkolů Evropského účetního dvora je každý rok podávat zprávu o stavu evropského rozpočtu. Jde o tzv. DAS, tedy prohlášení o věrohodnosti. Po 18 posledních let je toto prohlášení záporné. Došlo ovšem v letošním došlo k určitému zlepšení. Teď se zdá, že opět se to trochu zhoršuje. Každopádně ten, ty poslední roky jsou optimističtější než předcházející roky. Chci se tedy zeptat, jak si myslíte, že by bylo možné dosáhnout většího pokroku směrem k pozitivnímu DASu a zda nám můžete na základě svých eh, zkušeností říci, zda například v Rumunsku funguje podobný systém a jaké tendence v posledních letech, pokud jde o dodržování eh, pravidel čerpání rozpočtu, vidíte vy. Děkuji. Děkuji, pane Pufane, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane Muldere, za vaši otázku. Jak všichni víme, tak eh, takzvané prohlášení o věrohodnosti, které Evropský, Evropský účetní dvůr vydává a vlastně vydával po posledních 17-18 let, eh, vždy bohužel bylo záporné. Nicméně jsou tady jisté rozpory, pramenící z toho, že vydávání eh, tohoto prohlášení vychází z posouzení stavu účetnictví a rozpočtu Evropské unie, ale přitom ten rozpočet je koncipován víceletně. Míra chybovosti, tak jak o tom hovoří DAS, prohlášení o věrohodnosti, je obvykle vyšší, než je chybovost která by byla dosažena, kdyby byl ten rozpočet čistě jednoletý. Evropská unie nastavila, nebo respektive komise nastavila poměrně přísné sankce. Některé země nedokázaly naplnit ty podmínky a standardy, které Evropská komise nastavila. Vy jste se zároveň ptal na naše zkušenosti z Rumunska. Zda u nás eh, také účetní dvůr vydává podobné prohlášení o věrohodnosti. Na to musím odpovědět, že u souhrného konsolidovaného rozpočtu takovéto prohlášení o věrohodnosti nevydáváme, ale pro každou rozpočtovou kapitolu, například pro rozpočet eh, na sociální zabezpečení a tak podobně. Podobná prohlášení v Rumunsku také používáme. Děkuji. Děkuji. Dále se hlásí paní Gresle. Děkuji vám. Jsem velmi ráda, že vás zase vidím, eh, pane Pufan. Chtěla bych říci, že by bylo velmi dobré, kdybychom dostávali jmenování pro takové kandidáty, kde nejsou žádné sekundární jevy. Eh, vy jistě víte, že jsme dostali dopis eh, z Rumunska od lidí, kteří vás znají mnohem lépe než my. A proto se chci zeptat na otázku 10 v dotazníku. Viděli jsme, že tato otázka 10, tedy přidaná hodnota eh, těch eh, výkonnostních auditů, je otázka velmi důležitá a to proto, že chceme přejít na výkonnostní audity a chceme také Evropský soudní eh, pardon, účetní dvůr eh, k tomu eh, přimět. Když se podíváme na dosavadní dokumenty, eh, tak vidíme, že jste převzal eh, doslova stranu 26, eh, stranu 5 a další. Vy tedy nemáte osobní názor k této otázce. Bylo by nám milejší, kdybyste se vyjádřil konkrétně, osobně. Eh, je to tedy pouze tedy převzetí vašich předpisů rumunského účetního dvora. Možná, že vaše výsledky přece jenom nebyly tak vynikající. Děkuji za otázku a prosím o odpověď. Děkuji za tuto otázku, paní Gresle. K mé odpovědi na otázku 10 bych chtěl říci, že osoby v rumunském účetním dvoře se zúčastnili na vypracování norem a standardů a auditních programů. Skutečnost, že jsem převzal určité formulace eh, jako odpověď na otázku 10, tedy, že to jsou formulace eh, z našich národních norem, znamená pouze, že se k těmto stanoviskům připojuji, že s tím souhlasím. Dobrý kontrolor samozřejmě potřebuje také určitou vizi a musí mít také instinkt. Musí tedy vidět všechny záležitosti v celku, spolupracovat v týmu a já jsem řídil mnohé týmy, spolupracoval jsem v různých týmech, koordinoval jsem je, ale potom také je nutné umět rozhodnout. V neposlední řadě je nutné také mít určité kvality vedoucího pracovníka, aby se stále eh, kontrolní postupy zlepšovaly. Mm, děkuji vám. Dále paní Makovej. Thank you, president. Um... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že jsem neslyšela tu odpověď, proč tady došlo k tomu překopírování eh, z manuálu, v podstatě doslovnému. A pokud jde o moji otázku, chtěla bych říci, že účetní dvůr provádí audit evropských fondů, toho, jakým způsobem jsou prostředky evropských fondů využívány a sehrává zásadní roli při ochraně prostředků daňových poplatníků. A naší úlohou je rovněž hájit prostředky daňových poplatníků a Eh, přivést do Evropského soudního, Evropského soudního dvora nejlepší možné odborníky, důvěryhodné, čestné eh, osoby protože jinak by došlo k oslabení této instituce, což samozřejmě není naším cílem. To vlastně teď adresuji všem kolegům ve všech politických skupinách a chci poprosit všechny, aby se dívali na fakta a nikoli v ideologii, protože eh, nevysíláme do Evropského účetního dvora osoby na základě ideologie, politické příslušnosti, ale řekněme na základě jejich eh, osobnostních předpokladů a odbornosti. Moje první otázka se týká um, Galacké Dunajské univerzity, protože zde eh, náš kandidát absolvoval v roce 2011, to znamená v letech 2008 až 2011 studoval na Dunajské univerzitě jako student v řáden eh, denním studiu. A zároveň jste ovšem působil jako generální tajemník na účetním dvoře v Bukurešti mezi Bukureští a Galácií, kde sídlí Dunajská univerzita, eh, je vzdálenost 250 kilometrů. Tudíž eh, bych vás poprosila, zda byste mi nemohl vysvětlit, jak jste mohl být v podstatě eh, naraz na dvou místech. Jednak v Bukurešti na učením dvoře, jednak na Dunajské univerzitě, jež od sebe dělí 250 kilometrová vzdálenost. Každý den v podstatě. A dále musím ještě říci, že jsem se podívala na webovou stránku eh, této univerzity a z toho vyplynulo, že tam je to studium skutečně pouze denní od pondělí do pátku, takže jinými slovy znovu se ptám, jakým způsobem jste to po tři roky eh, zvládal skloubit. Druhá moje otázka se týká téhož časového údobí vašeho studia na univerzitě. Vy jste v podstatě absolvoval před dvěma lety a byl to obor účetnictví, nikoliv audit. Diplom, který jste nám zaslal, ukazuje, že jste dostal poměrně nízkou známku, pokud jde o témata, která jsou pro vaše budoucí případnou práce na účetním dvoře důležité. Jde o interní audit účetnictví, kde jste dostal minimální e, známku, která byla přípustná, tedy 5 bodů z 10. A týká se to i jiných předmětů, kde jste absolvoval skutečně s nejnižší možnou známkou. Kromě toho váš diplom, který je na straně 4 v příloze, uvádí, že jste eh, uspěl jako 85. student ze 169, tedy až v té druhé polovině úspěšnosti. Jinými slovy, chtěla bych se vás zeptat, zda se domníváte, že tento váš výkon nebo možná nedostatečná výkonnost, eh, eh, jak naznačují tyto akademické záznamy, vás kvalifikuje dobře pro Eh, práci v Evropském účetním dvoře. Děkuji. Děkuji, pane Pufane. Děkuji paní Makovej za tyto otázky k univerzitě v Galac, k tomuto kurzu chci říci, že jsem tam studoval v letech 2008 až 2011 a během této doby A to si můžete také eh, ověřit na příslušné webové stránce. Probíhaly kurzy, a to v pátek a v sobotu. Univerzita tenkrát eh, zavedla flexibilnější program, ale nebylo povinné se vždy eh, těchto přednášek a kurzů zúčastnit. Tolik k této univerzitě v Galac. Otázka mého věku. Já jsem ukončil toto studium v ve věku 53 let. Bylo pro mě důležité se dále vzdělávat a to navíc k aktivitám na rumunském učedním dvoře. Mé známky reflektují činnost, kterou jsem tam uskutečnil a vždy jsem se snažil o co nejlepší výsledky. Samozřejmě, že k některým známkám v některých předmětech se člověk může vyjádřit, ale v mém věku eh, po padesátce eh, je tomu tak, že eh, jsem se velmi snažil a i nadále se budu snažit své vědomosti zdokonalovat a tím také ještě navýšit hodnotu své kariéry. Děkuji. Ehm, Určitou dobu jsme si stanovili pro toto slyšení a proto se chci zeptat, zda máte ještě další otázky a obracím se eh, především na zpravodajku a také ostatní členy našeho výboru. Eh, otázky nejsou, obracím se ještě na paní zpravodajku, zda se chce vyjádřit. Sí, gracias, ano, děkuji vám, pane předsedo. Je pravda, eh, že, mm, pane Pufane, obvykle v tomto výboru e, neprobíráme anonymní dokumenty, které jsou nám e, zaslány a mm, mohou to být e, i dokumenty zaslány z jediné adresy některého z kolegů, takže za to se omlouvám, že tady dochází k této situaci. Jenom připomenu paní Makovej, že i já jsem eh, se snažila doplňovat si vzdělání, studovala jsem eh, právo a um, Zároveň jsem působila jako profesorka práva následně a chápala jsem, že někteří studenti při studiu pracují a že je potřeba, pokud to jde, výjít jim vstříc a prokázat jistou flexibilitu. Také si myslím, že není vhodné eh, snižovat kvalitu Dunajské univerzity v Galaci, eh, která Eh, bez pochyby má své kvality. Chci poděkovat panu Pufanovi za eh, vysvětlení, která nám podala. Ještě jednou připomenu, že eh, to skutečně není obvyklé, abychom tady měli kandidáty, kteří mají takto dlouhodobé zkušenosti u Národního účetního dvora. Nás my si ceníme této vaší skutečně dlouhodobé eh, zkušenosti, kterou nám nabízíte. Kromě toho eh, máme tady ve výboru málo kandidátů, kteří by eh, měli zkušenosti se, s udělováním prohlášení o e, věrohodnosti v takové míře a rozsahu jako vy, takže se domnívám, že v tomto um, slova smyslu um, přinejmenším naplňujete požadavky, které jsou pro tuto pozici e, stanoveny a z tohoto hlediska tedy nevidíme e, žádný problém či, či rozpor, takže pokud samozřejmě se ještě někdo eh, dále snaží vzdělávat, tak jako vy, tak to vnímáme pouze eh, pozitivně. Já jsem tedy mohu si mm, spokojena, pokud jde o to, jakým způsobem jste doložil své eh, studijní úspěchy. A ještě jednou vám děkuji. Ja, vielen Dank. Wollen Sie auf... Děkuji. Eh, chcete ještě, prosím, reagovat na tuto otázku? A eh, Pardon, ještě paní Makovej by něco chtěla říci, prosím. Tak prosím, paní Makovej. Eh, tady paní Ayala Sender zmínila mé jméno. Já jsem se ptala na to, co jsem si myslela, že je zajímavé eh, pro mě, pro nás všechny, pro skupiny, protože chceme posílit účetní dvůr. To není nic politického. Ne, to je nepolitické, to je kompetenční otázka. Vy jste srovnala pana Pufana s Einsteinem? Ano, děkuji za tento vstup, paní Ayala Sandr ještě. Děkuji. Já jsem nikoho s ničím nesrovnávala, jenom jsem eh, chtěla říci, že když říkáte, že docházka na přednášky je jedinou zárukou dobrého vzdělání, já si myslím, že tomu tak není a máme tady známé příklady eh, které dokládají, že jsou studenti, kteří nemohou docházet eh, plně na přednášky, přesto si zaslouží svůj diplom a um, dosahují kvalitních výsledků ve své práci, takže věřím, že tak to bude pracovat i pan Pufan. Děkuji. Ja, vielen Dank. Also zunächst... Ano, děkuji. Tak eh, pan eh, Albert Einstein, který Eh, potom byl vyznamenán za teorii relativity a já bych tedy navrhl, abych eh, zda vzhledem k účetnímu dvoru by eh, měla být také nová teorie relativity, která by zrevolucionizovala naše auditní úsilí, tak to prosím projednejme, když tak až po schůzi. A teď dáme prostor panu Pufanovi, aby se mohl vyjádřit. Da, mulțumesc. Doream să mai spun doar... Děkuji. Já bych eh, nakonec chtěl říct ještě jednu věc. Já tady mám všechny své diplomy v originále, pokud by se na ně chtěl někdo podívat, není problém. Já se domnívám, že jsem eh, v své době skutečně prokázal profesionální postoje a snažil jsem se, aby všechny moje činnosti byly v pořádku. Účastnil jsem se zasedání Rumunsku, také mezinárodní v zahraničí. Setkal jsem se bilaterálně s eh, prezidenty jiných účetních dvorů, čili já myslím, že skutečně se mi podařilo nazbírat eh, docela kvalitní sbírku zkušeností a myslím, že jsem docela vyškolen v tom, jak efektivně vynakládat veřejné prostředky. A v Rumunsku tam jsem se vždy pokoušel, aby všechna zasedání byla efektivní a mm, také v rámci vypracovávání tak si profesionálních, profesionálních informací pro účastníky. Ano, děkuji. Tím jsme se dostali ke konci veřejného Eh, slyšení a budeme pokračovat neveřejným zasedáním. Děkuji vám, pane Fufane, já vám děkuji. Děkuji vám za vaše odpovědi a nyní prosím, abychom zůstali v tom neveřejném kruhu pouze. Oh, ah, okay. yeah, I don't, I, I don't doubt. Okay. So, um... Takže, dámy a pánové, já bych nyní eh, vás všechny chtěl požádat, abyste nám umožnili co nejrychleji přejít do režimu in camera. Each Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Milé kolegyně a kolegové, chtěl bych navrhnout, abychom pokračovali ve veřejné části našeho zasedání. I think the, the Lange is not here, but she will be represented by uh, Mrs. Gressler. She ah, will ah, ja. present okay. the So, uh, wie ich erfahren habe, ist... Jak jsem se právě dozvěděl, paní Delange zde není přítomna, ale paní Gresle ji zastoupí v této otázce. A proto se chci zeptat, zda paní Gresle si chce získat slovo za zpravodajku. Děkuji, to čekání se vyplatilo, je to důležitá zpráva. Již několik let se otázkou mnohojazyčnosti, která je pro nás důležitá, jsme se zabývali dlouhá léta. A chtěla bych říci, lecos za zpravodajku na režimu mnohojazyčnosti se nebude nic měnit. Každý poslanec bude mít možnost hovořit svým jazykem. Dále upozorňuje také na to, že již některé věci byly realizovány a to e, rok či dva generální tajemník učinil některá opatření, e, která vedou e, k úspoře nákladů. V rozpočtu 2012 tedy již máme o 10 milionů méně pro tento účel a znamená to, že úsporná opatření již byla přijatá a jsou také eh, pozitivně eh, hodnocená je nutné přes týden lépe rozložit eh, tlumočnickou zátěž a potom máme také méně zasedání ve Štrasburku. Ohledně těch 10 milionů, které máme mít v roce 2012, eh, budou dále eh, tedy ekonomicky využita. Uvidíme, jaký bude výsledek za rok 2013 a budeme se na to muset podívat do detailu. Je zde několik otevřených otevřených eh, otázek, a sice pozdní rušení zasedání eh, způsobuje 15 až 20 nákladů. Tyto náklady neustále rostou, protože eh, pozdní zrušení je stále častější. Musíme tedy dobře přemýšlet o tom, co vlastně děláme a to tak, abychom zajistili lepší jistotu v zasedání. Dále se zdou také detailní informace o tom, jak je využíván jazykový servis především také v rámci politických skupin, které jazyky byly požadovány a které pak byly využívány do konce roku. Dostaneme tyto detailní informace. Dále se musíme podívat na to, jak bude působit eh, nový nástroj Interpretation on Demand. Očekáváme eh, interpretaci této otázky do konce roku a hm, doufáme, že zvláštní zpráva účetního dvora eh, také se eh, dotkne otázky tlumočení, mělo by to být aktualizováno. Rada, komise a parlament by měli toto projednat. Tato zvláštní zpráva se dotkla také písemných překladů, eh, což jsme zatím ještě neměli, tedy eh, posouzení tlumočení, kde bychom mohli tyto eh, úsporné kroky rozšířit i na překlady, pak bychom tím dosáhli skutečně přidané hodnoty. Pan předseda, děkuji. Paní Gresle za zpravodajku. Hlásí se, prosím, někdo? ze strany poslankyň a poslanců ve výboru. Není tomu tak. Takže upozorňuji na to, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 30. května 12 hodin. A v tomto okamžiku bych chtěl zdůraznit to, co paní Gresle již řekla za zpravodajku. A sice parlament sám ve své pracovní organizaci může vytvářet podmínky pro eh, úspory eh, zdrojů. Eh, poslanci sami rozhodují o takovýchto možnostech. A proto upozorňuji ještě jednou, že je nutné také poděkovat tlumočnické službě, bez které bychom nemohli pracovat. Děkuji. Tímto můžeme tento bod uzavřít. Mm-hmm. Okay. Paní Češkovou bychom však měli informovat o tom, že jsme postupovali podněkud rychleji. Byla zde ještě před chvilinkou. Mohli bychom rovnou pokračovat. Sekretariát mě upozorňuje na to, že rozhodnutí konference předsedů bude v dubnu v souvislosti s dalšími zprávami pro následujících šest měsíců. Vše musí být schváleno do konce června, aby nepropadly dané termíny a témata. Chtěli bychom zabránit tomu, aby tato zpráva mohla být eh, projednána. Eh, také se o tom hovořilo na zasedání koordinátorů a proto je tedy kritické, zda můžeme čekat na další dva měsíce prodloužení. O tom se diskutovalo ve Štrasburku minulý týden, ale ještě to nebylo potvrzeno. We will anyway lose a slot. Eh, jestliže toto posuneme, tak eh, ztratíme slot pro další zprávu, poněvadž tam máme termín 1. července a my už jsme se dohodli, že tyto zprávy skutečně chceme nechat projít parlamentem, aby také další zprávy měly šanci. Takže děkuji vám. Podařilo se nám sehnat paní Češkovou. Jsme trošku rychlejší, než jsme počítali v našem programu. Zpráva paní Delage netrvá tak dlouho. Takže paní Češková, problém je v tom, že my skutečně to můžeme odložit o dva měsíce, ale tím pádem přijdeme ještě o jinou zprávu. Bylo by to na úkor jiné zprávy. Takže koordinátoři rozhodli, že my bychom chtěli tu zprávu skutečně dotáhnout do konce a nevíme úplně přesně, jak se k tomu stavil výbor, tedy předsed, předsedové. Eh, takže my opravdu žádáme, aby se ta vaše zpráva hlasovala zítra. Takže bylo by dobré, kdybychom teď absolvovali debatu, protože eh, to eh, potvrzení, jestli ji to můžeme odložit, prostě nedostaneme. Takže já teď dám zprávo, slovo paní zpravodajce, aby nám představila tuto zprávu, prosím. Já děkuji, pane předsedo, za, to, za toto ujasnění, které je nesmírně důležité. Ale to především z toho hlediska, že celá zpráva je zpracována, ta zpráva je velmi rozsáhlá, že proběhl hearing 22. dubna na toto téma a myslím si, že byl neskutečně zajímavý. Zazněly zde takové připomínky, které stojí za to zhodnotit. A z tohoto pohledu já mám jedinou obavu. Zda jsme schopni o této zprávě zítra hlasovat bez té možnosti, že kolegové mohou podat pozměňovací návrhy. Což mě bude upřímně mrzet. Já samozřejmě přistoupím na tu proceduru, kterou jste navrhl. To znamená dnešní diskuze a zítra rovnou hlasování. Ale domnívám se, že to je skutečně škoda a že to je velmi zbytečně urychlený postup. Nicméně, pokud na tom trváte, tak já tu zprávu nyní přednesu a budu jenom doufat, že kolegové budou eh, tak tolerantní a zítra pro ní budou hlasovat ačkoliv nebudou mít tu možnost podat pozměňovací návrhy a budou mít tu možnost podat je pouze před hlasováním na plenárním zasedání ve Štrasburku před eh, červencem 2013. Ale upřímně mě to mrzí, protože původní rozvrh hlasování, projednávání i hearingu byl naprosto přesný a zhrnoval v tom timetable, timetable i přesnou lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů od členů výboru KONT. Chci říci jednu věc k této zprávě, je to totiž velmi široké spektrum. Zahrnuje v sobě mnoho oblastí. Slyšení 22. dubna přineslo mnoho nových, ale mnoho nových myšlenek a návrhů a zajímavých názorů a děkuji opravdu všem kolegům, kteří se jej účastnili. Zpráva se pokouší o to být komplexní v tomto tématu a je proto rozdělena do několika podkapitol. Nebudu je tady citovat, předpokládám, že zpráva jako taková byla rozeslána ve všech jazycích v termínu, jak mělo být. Eh, co se týká akčního plánu směrem k integrovanému vnitřnímu kontrolnímu rámci, vyvstává zde základní otázka, proč komise neobdržela od té doby pozitivní prohlášení o věrohodnosti. Selhal akční plán, byl špatně sestaven nebo špatně implementován. A co hodlá komise udělat teď? Dostali jsme rozsáhlé odpovědi od Komise účetního dvora a velmi zajímavých hostů u příležitosti hearingu, o kterém jsem hovořila. Od Komise víme, že akční plán byl zcela dokončen na začátku roku 2009, ačkoliv eh, Tři z 16 původních akcí nemohly být implementovány, ale bylo v nich pokračováno jiným způsobem. Například byly vytvořeny společné principy vnitřní kontroly, které byly začleny do návrhu revidovaného finančního nařízení. Tímto způsobem bylo zacházeno také s povinným prohlášením vnitrostátních řídících orgánů. Ale pokrok učiněný v dosahování cílů akčního plánu by také měl být zaměřen podle dopadů na redukování chyb v souvisejících transakcích. Z tohoto úhlu pohledu nebyl akční plán úspěšný, jelikož chybovost v posledních letech roste. Komise se snaží udržet jako cíl obdržení pozitivního prohlášení o věrohodnosti. Ačkoliv zástupce komise, pan Manfred Kraft, stanovil podmínky, bez kterých není možné získat pozitivní prohlášení o věrohodnosti. A já si myslím, že tím vytvořil realistický přístup. Já si myslím, že bychom skutečně měli věnovat více času tomuto realistickému přístupu. Trvám na nutnosti zjednodušování, ale to tady nebudu opakovat, protože jsou to věci, které, o kterých se bavíme vlastně při projednávání každého absolutoria speciálně udělovaného komisi. V této zprávě vyzývám komisi, aby důrazně aplikovala článek 32 od 5 nového finančního nařízení, které umožní komisi identifikovat slabé stránky v kontrolním systému členských států a přijmout nebo navrhnout příslušné akce, co se týče zjednodušení, zlepšení kontrolního systému a přepracování programů. Také v této zprávě vyzývám komisi, aby harmonizovala postupy v rámci svých útvarů. Komise by také měla být více přesná v ověřování národního hospodaření a auditních orgánů. Debata, která zde byla i na hearingu 22. dubna se samozřejmě musela nést v duchu follow-up k absolutoriu za rozpočtový rok 2011 a domnívám se, že implementace prioritních akcí požadovaných od komise připraví cestu k dalšímu pokroku. Trvám na tom, aby prohlášení o plnění rozpočtu Evropské unie bylo prezentováno včas tak, aby mohlo být důsledně přeskoumáno účetním dvorem. Opatření přijatá s cílem snížit míru chyb by měla být doplněna o novou kulturu, respektive nový způsob výkonnosti. Ale jak uvedl účetní dvůr, nemá smysl měřit výkonnost, pokud není rozpočet sestaven na základě výkonnostních ukazatelů tohoto důvodu žádám komisi v této zprávě, aby zřídila pracovní skupinu složenou se zástupců Komise parlamentu, Rady a účetního dvora s ohledem na to, aby zvážila a přijala nezbytná opatření s cílem zavést rozpočet založený na výkonnosti a navrhla s tím související časový rámec. Zřízení rozpočtu Evropské unie založeného na výkonnosti je dlouhodobá záležitost. Výbor pro rozpočtovou kontrolu by měl spolupracovat s výborem pro rozpočet. Ale také si myslím, že bychom tento proces měli zahájit právě teď. Může to být velký projekt pro komisi a parlament v příštím období. Ale pracovní skupina by mohla okamžitě začít zkoumat způsoby a předvídat změny. Můžeme na tom začít pracovat nyní ať už se změnou smlouvy nebo bez jakékoliv změny. Ještě mi dovolte asi čtyři poznámky úplně na závěr. Eh, možná by tato zpráva mohla znamenat změnu přístupu, jak je konstatováno na konci vysvětlujícího prohlášení této zprávy. Ukazuje se, že současný systém není dobře nastavený a ono to tady opravdu zaznělo na tom hearingu a to ze strany komise i účetního dvora. A ukazuje se, že je potřeba se zamýšlet nad jinými hodnotami. A v této souvislosti bych ráda odkázala například na článek 21 zprávy, kde je vyjádření členky účetního dvora nebo na článek 35 zprávy, které se týká měření výkonnosti. Mně totiž eh, ty myšlenky, které tady před eh, měsícem zazněly, přišly jako skutečně nové, inovativní. Samozřejmě, že všechno je to věc eh, dohody, všechno je to věc dlouhodobá, ale této souvislosti se osobně domnívám, že eh, stanovená dvouprocentní hranice pro všechny typy politik, které Evropská unie financuje ze svého rozpočtu, je skutečně možná kontraproduktivní. Možná i v tom, že právě nutí i ty auditní orgány jednotlivých členských států, aby potom někdy uměle snižovaly tu míru chybovosti. Možná bychom měli nalézat jiné přístupy a to právě podle toho, jakého typu politik se to týká. To je tedy i můj výsledek nebo můj názor po té, co jsem slyšela odborníky zde na slyšení. Samozřejmě, že to není pouze z nějaké mé zkušenosti. Já budu velmi, velmi ráda a velmi chci poděkovat předem kolegům, kteří budou akceptovat to, že ne díky mé chybě dochází k tomu, že dnes je zpráva diskutována a zítra bude hlasována. A budu děkovat velmi všem kolegům, kteří akceptují to, že to skutečně není tedy moje chyba, že původní návrh toho plánu byl úplně jiný a vzhledem k rozsáhlosti té zprávy bych já nikdy nepřipustila, aby moji kolegové nemohli podat pozměňovací návrhy. Tím děkuji za pozornost. Ja, gibt's Wortmeldungen? Takže prosím, eh, má někdo nějaké komentáře z členů výboru Jean-Pierre Rudy? Ja, OK. Eh, Jens Geier, bitte. A Jens Geier. Eh, já jsem velice rád, že tady tuto zprávu máme, protože se tím pouštíme do nezbytné debaty, kterou jsme vlastně zahájili už v rámci slyšení. Čili jde otázka o to, jestli to prohlášení věrohodnosti, tak jak v současné době vypadá, věrohodnosti, tedy účetnictví spojeného s rozpočtem EU, zda tedy skutečně se zlepšuje tímto prohlášením o věrohodnosti, spíš se zdá, že ani ne. Já si myslím, že je to takové eh, takové nějaké eh, zvláštní, ta, ta hranice 2%, že je prostě vzata odkud si, mm, těžko říct odkud, a že nám to de facto eh, způsobuje další problémy, neboť skutečně ta 2% jsou spíše politická, než že by se opírala o jiná kritéria. Škoda je, že musíme rozhodovat v takovémto spěchu. Ale myslím, že hold je třeba eh, respektovat také naše vnitřní, eh, vnitřní procesy. Měli bychom je asi trošku optimalizovat, pokud se týče iniciativních zpráv. Máme samozřejmě možnost eh, sformulovat si pozměňovací návrhu, návrhy do pléna. To tedy není úplně nejlepší, poněvadž tím se hlasovací seznam výrazně zkomplikuje vzhledem k tomu, jak ta zpráva je kompaktní a eh, že je tedy zaměřená eh, tedy zcela jasným směrem. Já tedy doufám, že velká část našich členů ve výboru tuto zprávu podpoří. Já eh, tedy bych eh, si tedy vyhrazuji možnost ještě podat sem tam nějaký pozměňovací návrh do pléna, ale eh, s tím hlavním směrem naprosto souhlasím. Ano, ta naše dnešní debata bude velmi Eh, stručná, pouze velmi krátká, budeme muset hned tedy hlasovat, ale eh, v podstatě opravdu ty pozměňovací návrhy na plénu, hm, s tím ještě můžeme pracovat. Dobře, děkuji. Nyní pan Ody. Mm, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poblahopřát za pravodajce paní Češkové za její velký zájem o toto téma. Chtěl bych se připojit k tomu, co jste říkala a e, ohledně lhůty. Skutečně e, je to málo, když e, se stane, že nemáme žádnou lhůtu na pozměňovací návrhy, ale bohužel se nedá nic udělat. Jsou ještě jiná řešení a sice mimořádná opatření, třeba sejít se mimořádně v pondělí před plenárkou či podobně. Zde bychom však měli nalézt řešení, aby poslanci mohli se k tomu vyjádřit. Mám tři poznámky. A sice k té myšlence, že je nutné pracovat na výkonnosti. Eh, již jsme to také viděli v rámci eh, hearingu eh, kandidátů účetního dvora, že musíme pracovat na výkonnosti. To nám potom také pomůže v ohledně absolutoria. Nejde o to, že máte dobré výkonnostní eh, aspekty a znamená to tedy, že všechno ostatní také funguje dobře. Ne, to absolutorio vydáváme eh, ohledně účtů a nemůžeme tedy říct, že eh, ty účty jsou výkonné a tudíž dobré nebo špatné a nevýkonné, eh, tak to není. Eh, vím z profesního života, že existují podniky, které mají vynikající eh, čísla ve svých bilancích a musíme dát pozor na to, abychom tu výkonnost analyzovali komise neprovedla a nepředložila zprávu o jednotlivých aktivitách. Proto mám tedy ale určité výhrady. Druhá poznámka ohledně eh, národních eh, závazných prohlášeních. Já se nedomnívám, že eh, tato národní prohlášení jsou tak významná v rámci absolutoria. Zde nebudeme moci získat mnohé důkazy. Tím, že dostaneme národní prohlášení, eh, eh, to ještě neznamená, že ty výsledky jsou skutečně dobré a nemůžeme tedy očekávat, že se automaticky dojde k pozitivnímu DAS. Zeptejme se Evropského účetního dvora, co si o tom myslí. Když máme stát, kde ministr podepíše národní prohlášení, jaký to má význam v auditu, v kontrole jako takové? Vždyť ten ministr není e, e, autonomní. A neměli bychom tedy, a to je ještě otázka, o které bychom měli debatovat také s národními poslanci. Eh, neměli bychom tedy předpokládat eh, to, že národní účetní dvory by měly být eh, také zapojeny do celého řetězce evropských auditů nemůžeme vycházet z toho, že tyto orgány jsou vždy nezávislé. E, velmi často se diskutovalo, a to celá léta, také o e, určitém riziku těch e, chybovostí a podobně o tom, co můžeme tolerovat nebo ne. Ale metoda učitního dvora se mi moc nelíbí. nelíbí. Negativní DAS to je odůvodněno, ale je tam první prohlášení o důvěryhodnosti účtů, potom legálnost příjmů, to může být pozitivní a potom negativní prohlášení o výdajích. Ale ten, to celkové prohlášení vlastně neznáme. Účetní dvůr použije, používá metodu signifikantních aspektů v příjmech, ale ve výdajích eh, je eh, koncepce chybovosti. My bychom měli spíš pracovat tak, abychom eh, se vždy opírali o hranici chybovosti a hranici příjmu, abychom tedy došlo, došli k přijatelnému prohlášení. Chtěl bych ještě jednou poblahopřát pravodajce a Eh, lituji toho, že nemáme možnost eh, předkládat pozměňovací návrhy. Doufám, pane předsedo, že bude možné nalézt eh, nějaké řešení. Po zítřejším hlasování možná bude ještě možné předložit pozměňovací návrhy z výboru samotného. Děkuji. Pan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat paní zpravodajce. Já si myslím, že tato zpráva obsahuje celou řadu velice zajímavých návrhů. Je tam řada věcí, ovšem, které změnit nemůžeme, ať se nám da slíbí nebo ne. Řada lidí totiž říká, že to není moc užitečný nástroj. Smlouva říká, že e, účetní dvůr ho musí vydávat a pokud chceme změnit e, tuto skutečnost, musíme změnit smlouvu. Jiná možnost není, takže si myslím, že jinými slovy s tím se musíme naučit žít. Pak je to ovšem tady jiná věc. Předpokládejme, že bychom aplikovali stejnou metodiku, kterou používáme teď na evropský rozpočet, kdybychom že bychom to používali na rozpočty členských států. Kolik členských států by dostalo pozitivní prohlášení o věrohodnosti? Chci se zeptat. Je tady někdo z komise, kdo by nám mohl na toto odpovědět? Já si myslím, že je to v podstatě jasné. Pak je tady ta věčná diskuze o dvou procentech. Jsou tu argumenty pro to, že je to hm, přijatelná možnost, ale vezměte si, že je tady velké množství malých smluv a potom je velmi těžké provádět tu, tu kontrolu a dosáhnout toho dvouprocentního limitu. Měli bychom se opírat také o mezinárodní mezinárodně přijímané standardy. Ty ovšem jsou 2%, eh, nicméně zase, eh, pokud se od toho budeme chtít eh, odklonit, tak proto musíme mít skutečně pádné argumenty. Myslím, že se musíme naučit s tím systémem, který teď máme žít. Nevidím totiž žádnou jinou možnost, jenom se musíme pokusit ho maximálně vylepšit ale ještě jednou opakuji tu svoji otázku na komisi, pokud tady někdo tedy je za komisi nebo respektive za radu, o čemž pokybuji, zda by nám mohl říct, kolik členských států podle jeho názoru by dostalo ten pozitivní DAS. Äh, Já nyní vítám äh, pana Gráfa z komise a prosil bych, aby nám k tomu dal své stanovisko. Děkuji vám, äh, pane předsedo. Především eh, chceme za komisi poděkovat za vynikající zprávu paní Češkové, zpravodajce, a zejména za její podporu eh, k procesu zjednodušování, eh, který provozuje komise, ano, eh, v tom eh, novém eh, víceletém výhledu je velké riziko, že nebudeme mít zjednodušení, poněvadž ze strany parlamentu existuje mnoho poznámek a pozměňovacích návrhů, které tomu nejsou nakloněny a zároveň také ze strany rady není příliš velká náklonost tady k tomu. My eh, nyní pracujeme s myšlenkou nové myšlenky eh, výkonu či plnění a eh, teď pracujeme na tom, jak by mělo být vyznění článku 318 a také se zabýváme myšlenkou rozpočtování opět podle výkonu, performance-based budgeting. A opět uvidíme, co z toho může být do budoucna. Také eh, vysoce oceňujeme eh, to sdělení, které eh, bude v září zveřejněno a týká se to jaksi schopnosti systému napravovat se, zlepšovat se. A k té otázce 2%, tedy to je ten Eh, práh závažnosti nebo významnosti. Pokud by tato metodika eh, platila pro členské země, tedy otázka zněla, kolik eh, zemí by mělo pozitivní DAS. Toto je samozřejmě hypotetická otázka, poněvadž nemáme dostatek předpisů, které by počítali s takovýmto hodnocením. Nicméně Eh, generální auditor eh, ve Velké Británii už více než 20 let eh, odmítá dát pozitivní DAS systému sociálního zabezpečení, nebo tam jsou také schybovosti na nad dvěma procenty. Když bychom se opřeli o statistiky, které má k dispozici komise na základu Eh, nařízení o strukturálních fondech a zemědělských fondech, eh, tak eh, dá se říct, že ehm, poměrně velký počet ženských zemí má potíže s tím dvouprocentním Prahem. Také tedy komise z tohoto důvodu vítá podporu, pokud se týče aplikace nových požadavků ve finančním nařízení, kde komise je žádána, aby provedla analýzu pokud chybovost je vysoká a situace přetrvává dlouhodobě. Čili je to analýza eh, přínosů, možných řešení, možných opatření, které by mohly být přijaty. Dále my jsme paní zpravodajce dvoustranně eh, představili určité technické problémy. Já tady teď do nich nebudu zakázet eh, ve svém nynějším vystoupení. Chtěl bych se soustředit pouze na tři důležité otázky, které je třeba zvážit také v té zprávě, podle mého názoru. Pro nás by bylo velice důležité, abychom nevysílali signál, že ten single audit, eh, ten jednotný audit, eh, nemůže fungovat. My bychom měli říci, že zatím nefunguje. Eh, měli bychom v tom úsilí pokračovat, ale také zajistit to, aby se tam, kde je to nezbytné, zlepšoval. Takže bylo by dobré, když tam objevil bod, objevil slovo jed, tedy dosud v bodě 10 zprávy, a také mm, výrok v tom smyslu, že e, systémy členských zemí momentálně nebo v současné době e, nefungují, e, nevyužívají zcela svůj potenciál. A to tež bych navrhl do bodu 13. Také je pro nás velice důležité, aby se vzalo v úvahu to, že neexistuje žádná zásadní diskrepance mezi účetním dvorem a komisí, eh, pokud se týče otázky aplikovat preventivní anebo korektivní systémy. Eh, komise si také přeje předcházení chybám. Pokud eh, byste chtěli Eh, mít nějakou tu zásadní sklepanci, tak je to tom, že eh, účetní dvůr pracuje v ročním rytmu, kdežto komise ve víceletém rytmu. Takže my eh, tedy zašleme paní zpravodajce a sekretariátu tedy poznámky písemné v tomto smyslu a rádi bychom se o tom ještě, ještě o tom vedli dialog. Otázka eh, byla také, jestli je možné dosáhnout pozitivního DASu a tady bych odkázal na to, co bylo řečeno ve eh, slyšení, o něm jste hovořila. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji. A není paní Gresle. Ano, děkuji. Děkuji za přesnost této odpovědi, protože já si myslím, že také ten bod 10 v podstatě nereflektuje úplně přesně nebo správně to, co eh, komise a účetní dvůr eh, řekli na slyšení. Já eh, tedy mám pocit, že tady opět, jak si tady různí duchové se oživují a máme ještě mrtvolu jednotného auditu, kde si ve skříni, čili Eh, já si nemyslím, že bychom skutečně po léta usilovali o co si, co je vysloveně špatně. Pokud se týče sdělení komise o tom single auditu, eh, tak to je z roku 2004. To jsme tedy vzali eh, na vědomí. Otázka je, jak s tímto starým konceptem postupovat dále já jsem si myslela, že už to bylo opravdu odloženo k ledu, e, ale nevím, e, jak tedy budeme pokračovat e, dál. Opravdu je třeba nějak uvažovat o tom, jak zpřísnit sankce, zlepšit kontrolu, možná tlačit na členské země, protože skutečně to všechno souvisí s kvalitou administrativy v členských zemích. Čili skutečně mě zajímalo, jak si komise představuje, že to bude pokračovat dál tady. Ano, děkuji. Ještě někdo eh, z eh, členů výboru má nějaké... Eh, ano, tady prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde tedy o tu otázku zda eh, je dobré aplikovat tu myšlenku jednotného auditu. Já na to říkám ano, protože pokud si provedete analýzu návrhu nařízení, které navrhuje Evropská komise, tak je tam jasně uvedeno, že se musíme spoléhat na práci auditních e, úřadů, u kohezní politiky a, u certifikujících, a na certifikující orgány v zemědělství. Když se podíváte na zprávu Evropské komise, tak vidíte, že z nějakých 70% vycházíme e, z dokumentů, které dostáváme k dispozici, jinými slovy 30% všech těch statistik a tím pádem i té e, chybovosti. E, to jsou vlastně nevyužitelné e, dokumenty. Komise reviduje ta čísla na základě své vlastní práce, na základě práce účetního dvora a na základě toho vydává novou statistiku, která je mnohem bližší tomu, co by si přál Evropský účetní dvůr. Co můžeme udělat proto, abychom přinutili členské státy poskytovat nám skutečně spolehlivé údaje? Tak tady chci říci, že komise byla vždy aktivní a snažila se mm, zavádět finanční korekce. Když například vezmete účtování rezerv eh, pro rok 2013, vidíte, že komise uvalila finanční korekce až ve výši zhruba 36 miliard eur. To znamená, že pokud členské státy nezajistí skutečně dobře fungující systémy, tak jsou sankcionovány těmito finančními korekce a nejsou to zanedbatelné částky, eh, spíše naopak. Takže pro nás je velice důležité, aby v odstavci 10 a v odstavci 13 došlo k těm navrhovaným úpravám. Já doufám, že se mi to podařilo jasně vysvětlit. Eh, pokud jde o to, co komise hodla do budoucna udělat, pokud jde o implementaci jednotného auditu. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, a už se žádný další poslanec slovo nehlásí, takže si myslím, že mm, to nebude jednoduché dostat tuto zprávu na plenárku, ale díky snaze celého výboru, protože stojíme za touto zprávou, přejeme si tuto zprávu, myslím, že zvládneme ty pozměňovací návrhy na plenárce. A nyní předávám slovo paní zpravodajce, pokud chce. Ano, jenom krátce bych chtěla zareagovat na pár věcí, které tady zazněly. A především znova chci požádat a velmi poděkuji za to, pokud tato zpráva bude díky tady tomu celému nedorozumění Eh, odhlasována i na plenárním zasedání tady ve výboru. Eh, za druhé, eh, pan kolega Gajer hovořil o prohlášení o věrohodnosti. Má smysl, nemá smysl? Otázka dvouprocentního rizika chyb. Ano, podívám se z okna, mohu říct, může to být dva půl nebo tři. Také si myslím, že to není úplně přesné kritérium a že je to jedna z věcí, eh, kterou jsme se tady zaobírali na hearingu a kterou je potřeba se zaobírat i nadále, protože ne všechny politiky Evropské unie mohou splňovat tato kritéria a přesně mohou vést nakonec k tomu, co je tam v tom jednom článku mé zprávy, na co upozorňuji, a to je k tomu, že nakonec členské státy se snaží tu míru rizikovosti chyb eh, podceňovat, když to řeknu slušně. Pan kolega Oudy, děkuji moc za příspěvek. Určitě jste mi eh, dal velmi dobrý motiv k tomu, že bychom se před plenárním zasedáním měli sejít. Pokud tady není mě dána možnost, abychom diskutovali pozměňovací návrhy, tak já velmi ocením snahu všech frakcí před tím, nežli bude o mé zprávě hlasováno na plenárním zasedání se sejít a věřím, že v tomto budete nápomocni, ale děkuji za, za v tomhle směru velmi dobrý, dobrý nápad. Uh, hovořil jste o výkonnostním kritériu. Je to věc, která se objevuje poměrně nově v těch zprávách. Skutečně poměrně nově. Já jsem se eh, dlouhou dobu ve svém životě zaobírala účetnictvím a auditem. Otec byl auditor. A ehm, ten výkonnostní přístup je mi zatím trochu cizí, ale nicméně v něm vidím i budoucnost. A to z toho důvodu, že ten náš zatím striktní přístup toho plnění jednotného auditu a toho plnění těch kritérií pouze formálních eh, nedochází k tomu výsledku, k jakému by měl dojít, ale možná už to nebude vůbec moje záležitost. Je to prostě věc, která zazněla na hearingu, o které je potřeba diskutovat a dojdeme možná úplně k jiným metodám. Eh, národní prohlášení nejsou významná. Myslím si, že po politické stránce by měla být významná, byť ne po trestně právní samozřejmě. Toho nemůžeme nikdy docílit, to už je věc členských států, ale po té politické stránce národní prohlášení o věrohodnosti účtů by podle mě měla mít svůj význam. Protože pokud to bude vydávat určitý politický orgán, jako je například ministr financí, tak si myslím, že to svůj význam může mít, prostě může mít. Protože konec konců z 80% eh, prostředků Evropské unie pořád hospodaří členské státy. A je potřeba, aby se o to skutečně někdo odpovědně postaral. Tak, eh, pokročím rychle dál. Metoda Evropského účetního dvora, eh, co se týče prohlášení o věrohodnosti, dobře, o tom jsem již vlastně hovořila. Myslím si, že je to věc trochu diskutabilní. Akční plán byl přijat, tak jak je v mé zprávě uvedeno, před xx mnoha lety. Ukazuje se, že ho v zásadě asi nelze ani docílit a nebo pouze s, velký, s velkou změnou podmínek, za kterých by fungoval. Děkuji velmi eh, členům Evropské komise, panu Krafovi. V zásadě do zprávy není problém podle mě doplnit, že zatím, to znamená to slovíčko je, jednotný audit nefunguje. Nicméně mám takový pocit, že na tom hearingu 22. dubna tady zazněly i názory, které se domnívali, že on fungovat vlastně nebude za těch eh, kritérií, která jsou dneska nastavena. Prostě nebude. Prostě my pořád budeme mít negativní DAS, pořád budeme mít dvouprocentní hranici a ani ten jednotný audit nebude fungovat. Tak eh, to je takový můj náhled možná na konci i té zprávy a budu ráda, pokud ho ještě rozšíříte o vaše pozměňovací návrhy, že by to možná mohlo jít na základě toho takzvaného výkonnostního principu nebo jiného principu. Nevím, materiálu je k tomu spousta. Každopádně budu velmi a velmi ráda, pokud tu zprávu doplníte o vaše poznatky, protože čtyři roky jsem v tomto výboru členkou a vím, že těch poznatků máte mnoho, možná lec, kteří mnohem více, více nežli já, protože jste tady delší dobu v parlamentu. A pak ještě poslední poznámku nebo odpověď paní kolegyně Gresle. Ano, souhlasím s tím, že ta kvalita kontroly musí být skutečně na všech úrovních. Na všech. Na všech. Počínajíc prostě v členských státech od jakéhokoliv kontrolního orgánu na regionu a dál. Musí být a myslím si, že ideální by bylo, kdybychom měli všechny, všichni stejná pravidla a kdyby prostě co se týče rozdělování evropských peněz ta pravidla takto fungovala. Zatím toho asi nedocílíme nebo nemůžeme docílit, ale souvisí, eh, souhlasím s tím, že skutečně eh, auditovat jednotným způsobem, ano, je to potřeba. Ten jednotný integrační rámec je nutný, nutný, protože se jedná o jedny a ty samé prostředky. Jinak vám, vážení kolegové, skutečně velmi děkuji. A opravdu mě moc mrzí, v jakém spěchu, ale ne mojí vinu, je to projednáváno. Díky. Děkuji. Ja, vielen Dank Ano, děkuji, děkuji eh, naší zpravodajce. Tak tím jsme uzavřeli tento bod jednání a tím jsme dospěli také ke konci dnešního programu. Děkuji vám. Byla to velmi intenzivní debata. A moment, ještě tady máme jeden bod. Mandát do trialogu. Ano, tak to jsem trošku předběhl dobu. Takže ještě jednou děkuji paní kolegyni Češkové za její zprávu a dostáváme se k dalšímu bodu a to je mandát do trialogu. Dávám slovo panu Gajerovi. Ano, já už jsem se domníval, že si mě jen tak eh, v rychlosti vyřídil. No, zkoušel jsem to, říká pan předseda. Budu stručný. Děkuji za důvěru eh, všech kolegyň a kolegů, abychom z absolutoria také učinili některé závěry jak eh, pomoci eh, kolegům v rozpočtovém výboru při formulaci mandátu pro trialog. Eh, chtěl bych se tedy navázat na to, co se dělá kontinuálně, co má dopad na rozpočet a chtěl jsem také zdůraznit ty body, které se ukazují jako důležité při potírání neekonomického postupu. Byl jsem požádán, abych to neprojednával příliš dlouho. Eh, jsou, jedná se velmi často o dokumenty eh, samotné, které jsou také dostatečně stručné. To je vše z mé strany. Děkuji. Hlásí se prosím někdo k této otázce? Zdá se, že ne. Pan Ody se hlásí. Nevím, zda to spadá do této záležitosti, ale Jedním z obtížných bodů, který vždy máme ohledně finančního rámce na následující období, jsou eh, otázky částek, které zůstávají z rozpočtu 2013 a přenášejí se do následujícího roku. Eh, já bych chtěla, abychom v této zprávě neudělali žádnou chybu. V tom trialogu na rok 2014 musíme se dohodnout na čísle číslech, o kterých se zatím diskutuje s vládami. Já to říkám eh, nyní, protože se eh, opakují čísla 12 miliard, 13 miliard nebo víc. Měli bychom znát tu eh, částku přesně na základě propočtu komise bychom měli mít také Eh, atestaci eh, účetního dvora eh, v tom smyslu, ano, je to 13 nebo je to 14. Někteří ministři také říkají, bude to 8 nebo 9, budeme vycházet z čísel roku 2013 a zbytek potom ještě dohodneme. Čili mou otázkou je, známe tu celkovou částku prostředků, která by tedy přecházela z roku 2013 na 14. Měli bychom tuto částku také kontrolovat. Eh, eh, komisař pro rozpočet by to také měl eh, předložit a domnívám se, že to je částka, která přesně tady se přelévá z jednoho období do druhého. Paní Gresle, máme lhůtu pro pozměňovací návrhy? No, my s tím nemáme žádný problém. Myslím si jenom, že ten bod 7 je trošku podivný, protože better spending to je náš eh, původní úmysl a jsou zde státy, které jdou touto cestou a najednou je kritizujeme tak strašně moc, že to je nepřijatelné. Takže ten bod 7, no, vypadá možná dobře na zasedání socialistů, ale pro nás jako kontrolory rozpočtu eh, bychom měli eh, udělat tu racionalizaci výdajů tak, abychom to dokázali pro prosazovat. Takže je zde otázka také toho pašování tabákových eh, výrobků. Já bych měl také ještě otázku, ale nejdřív paní Ines. Děkuji, já jsem jenom chtěla reagovat na tu poznámku o socialistech. Nevím přesně, proč to tady bylo takto zmíněno, protože my jsme měli před časem možnost diskutovat o řadě oznámení, které jsme dostali o zneužívání strukturálních fondů ze strany současné německé vlády. Takže já bych upozornila na to, že to nejsou jenom socialistické kongresy, kde se řeší, o, řeší problematika lepšího vynakládání veřejných prostředků. Děkuji. Kolega Geier wollte an. Kolega Gajer chtěl ještě odpovědět, ale já jsem chtěla také ještě doplnit jednu otázku ohledně jednání. Nakolik budeme informováni o aktuálním stavu jednání? Eh, vždy eh, čteme výsledky v médiích eh, nebo jednotliví poslanci z politických stran nás informují, ale si ty jako zpravodaj stanoviska zapojen do tohoto procesu? Poslední otázka je jednoduchá. Jsem členem pro výboru pro rozpočet a tam se jedná o víceletém finančním rámci a také o dopadech, které nyní očekáváme při eh, přípravě rozpočtu 2014. To je každopádně téma našich zasedání. Je řečeno, že parlament abych to řekl tedy nějak stručně, parlament propojuje obě komplexní otázky a argumentuje tím, že členské státy vykazují určitý rozdíl, značný rozdíl mezi eh, závazky a platbami eh, je zde eh, otázka deficitu, která se zde projevuje a to nám dnes už dělá určité problémy. Pan Ody se o tom zmínil. V minulosti jsme měli také tu situaci, kdy eh, závazky a platby eh, vykazovaly určitý rozdíl. A když bych to měl říct jako na zájezdu socialistů, tak eh, bych řekl, že to je vystavování nekrytých šeků. Když jako vláda chci uskutečnit projekty o hodnotě 900 miliard a dám vám pouze 809 miliard, no tak je jasné, eh, kde je eh, rozdíl a jaký je rozdíl. Takže když eh, umíme pracovat eh, s rozpočtem, tak víme, že ten projekt se potom finalizuje, musí se to platit, trošku se to opozdí, ukáže se, že leco se, se nedá realizovat a vykáže se tam rozdíl mezi závazky a e, platbami, ale v tom víceletém finančním rámci vidíme takové rozměry tohoto rozdílu, e, které naznačují, e, že možná Evropská unie vůbec není schopná realizovat své cíle a Evropský parlament říká, pokud nejste ochotni o tomto problému, tak jak se nyní projevuje, vyjednávat, tedy vyjednávat o dodatečném rozpočtu, pak eh, na tomto místě eh, vám eh, nepřiznáváme důvěryhodnost řešit tyto problémy vůbec. Máme také takový problém a komi- s tím, že komisi jsme vlastně ohrožovali eh, Velmi jsme kritizovali jeho čísla. Eh, pan Levandovský najednou eh, hovořil o 16 miliardách, potom 12 miliardách a podobně. A pak, eh, když se podíváme na Kenesi těchto čísel, tak máme určitou pochybnost o správnosti postupu. Vidíme tady určitý politický vliv a jako parlament můžeme říci, bojujeme za to, že komise má být takové situaci, aby politiku, kterou chceme dělat, jsme mohli společně platit. Eh, v tomto smyslu můžeme vyvíjet nátlak, aby příslušné částky, které chybějí, byly poskytnuty v tom dodatečném rozpočtu. My však eh, pak vypadáme jako nesolidové, a komise eh, to najednou propočítá a řekne, ale teď vlastně my těch 16 miliard nepotřebujeme, my jich potřebujeme celkem jenom 12. A rada nabídla to udělat ve dvou trančích, tedy 7 a potom 5, ale výbor pro rozpočet řekl panu komisaři, že musí skutečně trvat na těch 12 miliardách a že si tedy nemá již nějak vytvarovávat eh, celkovou částku. Eh, pan generální ředitel Žožon nás ale ujistil, že komise zůstane u těchto čísel. Máme tady tedy určitý problém, ale eh, chápu to jaksi politicky, to, co říkal pan Ody, ale nevím, zda bychom to tam měli dát teďka. To je téma eh, rozpočtu jako takového. Možná, že bychom to neměli teď dávat do tohoto stanoviska. Eh, zcela jistě se eh, výkon rozpočtu posune a komise vlastně ani neví, co bude předkládat v roce 2014, protože nemáme víceletý finanční rámec. Takže když budeme vycházet z toho právního základu, který máme, budeme vycházet z roku 2013 plus inflace, tak to komise zase politicky nemá odvohu udělat, eh, protože si není jistá, že eh, bude ještě existovat, když se budou končit tato jednání, takže eh, z toho vznikla taková trošku slepá ulička. No, ale my náš úkol musíme dokončit. Inge, Otázka tabákových výrobků a e, firem, e, výrobních firem, zda <clears throat> oni pašují své vlastní výrobky. No, to je otázka, kterou můžeme položit, ale je to docela komplikované. Já bych to nerad zahrnul do své zprávy. Bod 7 dobře je naformulován trošku ostře, ale když se podívám na příznivce racionalizace výdajů a na jejich představy v smyslu snižování evropského rozpočtu, tak se musím zeptat sám, no a co se dělá v radě pro dosažení tohoto cíle? Stále se hovoří o tom, že v radě bude také analýza eh, peer group, eh, že se podívají na to, kdo to dělá dobře a kdo to nedělá dobře, ale nevidím nic. A ze strany Velké Británie slýchá, dělám takové rozhořčené komentáře o tom, jak je evropský rozpočet špatně řízen a e, pak najednou e, vím a slyším, že e, britské kontrolní systémy vlastně nejsou schopné rozeznat také v rámci kontrolních procesů Eh, to, že se platí za jakési močály a podobně, ne za pole. Čili oni by neměli dělat, jako kdyby ve Velké Británii všechno fungovalo eh, fantasticky a že eh, pouze ostatní členské státy zneužívají prostředky. Takže měli bychom také upozornit na to, že ti příznivci racionalizovaných výdajů eh, jsou eh, skupinou eh, trošku kontroverzní. No, my jsme všichni pro lepší výdaje. Pracujeme na tom, co nejlépe můžeme, ale musím upozornit také, že ten, kdo v radě chce vydat lepší peníze, může začít okamžitě doma u sebe. Nevidím ještě nikoho, kde to dobře funguje. Generální ředitel pro regionální politiku konstatoval, že 18 ze 27 států eh, nemohou zaručit řádné eh, čerpání prostředků a eh, nevidíme to ani v Německu, v Nizozemsku a v dalších státech. A na to bychom mohli také upozornit. Pan předseda, ano, to je zvláštní typ humoru možná. Paní Gresle, kdyby tomu tak bylo, kdyby to bylo takto přesně řečeno, tak je to v pořádku, ale nemůžeme tak takhle mávat rukama kolem sebe. Tento parlament, a na to chci opozornit, akceptoval dnešní víceletý eh, rámec a akceptovali jsme také eh, onen veliký rozdíl a přesně těch to miliard euro bylo předloženo komisí pro budoucí období. My jsme to akceptovali eh, předem. To není pravda, říká pan předseda. Tak, já jsem tam sice minule nebyl, ale neakceptoval jsem tento rozdíl. Paní Gresle, zde eh, neexistuje diskontinuita, ale my jsme to neodhlasovali, říká pan předseda. Ano, my jsme to akceptovali, říká paní Gresle. A také to nikdy nebylo problematické, protože jsme neměli eh, tu míru kofinancování a členské státy to nepotřebovaly, tyto prostředky ale varuji před tím, aby takto technická otázka se stala politickou otázkou. Není to politická otázka. A tato sněmovna se vmanévrovala sama do této, do tohoto problému. Eh, velmi ideologicky se k tomu přistupovalo. Měli bychom být tedy trošku věcnější a orientovali se podle faktů. Bod 7 se mi nezdá být takto formulovan. A dále bych chtěla také upozornit na to, eh, kolik eh, objemu pašování je realizováno výrobci eh, tabákových výrobků samotnými. To je velmi důležité. Jde mi o otázku, jak ty dohody a smlouvy s tabákovými výrobci fungují. Není to nějak eh, obcházeno? Jistě by to bylo předmětem eh, velmi napínavého auditu účetního dvora Eh, tedy eh, to, jak se postupuje v rámci těchto smluv a jaké tady jsou možná ještě sekundární obchody se tím spojené. Nechci nikoho obžalovat, ale kladu tuto otázku. Takže k bodu sedm eh, se ještě Eh, nějak navrhnu. Nechci bránit tyto příznivce racionalizace výdajů, ale tam, kde eh, kritizují totež, co kritizujeme my, tam bychom je neměli eh, kritizovat zase my. Děkuji. Dvě otázky byly ještě, mají být ještě podloženy. A nejlepšími příznivci racionalizace výdajů, to jsme my. E, a v tomto místě chci zdůraznit to, co říkal kolega Gajer. Je skutečně velmi podivné, jak rada občas tepe do rozpočtu a říká, no, evropské peníze se mají lépe vydávat ale já se domnívám, že právě ti, kteří vykonávají rozpočet, by to měli lépe dělat. Takže v naší oblasti pověření eh, bychom se měli podívat na to, jak se dá leco zlepšit. Paní Gresle pan Gajer a já jsme jedné z jedné spolkové země. A když bychom u nás tak takto zacházeli s celkovým rozpočtem a nedodržovali eh, rozpočty stanovené na spolkové úrovni, tak by všichni křičeli. Ve smlouvách máme tak také nedostatečně zakotven pojem věrnosti eh, této unii. Kdyby Evropská unie neměla žádnou budoucnost, eh, tak bychom ji nemohli být věrní. Neměli bychom rozkládat a ničit jednotlivé aspekty eh, této unie. Eh, já jsem tedy ještě nesouhlasil s tou střednědobou eh, finanční projektem. Děkuji jenom velice stručně. My tady máme systém závazků a pladeb v evropském rozpočtu, tak to funguje. Jak už řekl Jens, nelze tady uplatnit nějakou mm, zkratku nebo nemůžeme dojít k deficitu, takže když se k něčemu zavážeme, musíme to zaplatit. Zdrojem pladeb jsou vlastně členské státy. Ta situace s evropským rozpočtem je zvláštní, přerozpočtový rozpočtový orgán povoluje závazky, ale pak se nakonec ukazuje, když přijde ten účet, že peníze nejsou. Evropský rozpočet tímto způsobem nadále fungovat nemůže. Myslím, že musíme zavést nový systém vlastních zdrojů, to je zcela nezbytné, ale není možné, aby tady byl systém, kdy něco povolíte, ale pak, když za to přijde účet, tak najednou se řekne, a peníze nejsou, budeme je muset najít někde jinde. To je skutečně zvláštní podivný systém. Děkuji. Pan předseda, pan Ody. Jen stručně k této otázce závazku a pladeb. Takovéto systémy jsme měli vždycky a politicky se hovoří o závazcích. Premiér Velké Británie však hovoří o platbách a to proto, že najednou jsou jeho čísla nižší. On nás donutil změnit naší metodu. On nás tedy svedl na tuto cestu. Dobře, budeme platit o platbách ale platby konce roku 2013. Neměli bychom se hádat o třech nebo čtyřech miliardách, je to spíše technický problém. A když všechny člá... státy budou souhlasit se sedmi, tak co uděláme? Víme, že zde je určitý eh, rozdíl. Když zítra komise pro vědu již nebude nic navrhovat eh, co do projektu, aktů, eh, tak eh, to vyřešíme. Je to tady určitá otázka, kterou kladu z eh, pravodaji. Neměli bychom tady nezveřejňovat něco, co je pouze průběžným číslem. Komise má právo se na to podívat. Podívat se na to, zda to je pět nebo šest a co se udělá s tím zbytkem. To je určitá otázka. Eh, pokud eh, tam necháme pouze ten globální, eh, tu globální smlouvu, tak je to také možné. Ale musíme se podívat na zdroje. Když však bychom řekli, že Evropská komise nemůže zaplatit určité závazky, no tak to je skutečně komediální, jak to bude vypadat tak krátce před volbami. Ja. Also, es... Tak, eh, k debatě by toho bylo ještě mnoho. A eh, teď je samozřejmě čas na pozměňovací návrhy a na běžný další postup. Možná ještě komise eh, má k tomu nějaké nové sdělení, možná nějaké zajímavé obraty, které mohly nastat a které by nás zajímaly. Pokud ne, ale ano, pan Kraft, prosím. Ne, tak já vám nemohu říct nic nového. Jenom na otázku pana Odeho bych řekl, eh, my samozřejmě budeme mít zprávu o eh, plnění rozpočtu do konce roku a to samozřejmě eh, do toho bude zapojen účetní dvůr. Čili budeme mít skutečně férový přehled o tom, kolik je toho ještě nevyplaceného ke konci roku. Pane Hody? No já nechci zde znovu hovořit o těch lhůtách, ale když dostaneme ty výsledky koncem roku 2013 eh, nebo 15, tak už nám to vůbec nepomůže. Okay. So, damit wären wir am Ende... Tak, konec debaty. Možná ještě Pan zpravodaj ne, nepřeje si, takže já přerušuji zasedání a budeme pokračovat zítra v 9 hodin v této místnosti. Děkuji vám.